Eh bien, nous allons euh, commencer. Dobrý den. Zdravím vás všechny a děkuji, že jste se dostavili. Na jednání máme velice bohatý program, takže úvod bude velice stručný, než předám slovo jednotlivým řečníkům, kterým chci poděkovat za to, že přišli na toto slyšení. Eh, um, humanitární pomoc v Evropské unii má za cíl přinést eh, oprávněnou reakci eh, vždycky ve stejním, za stejným cílem, ve stejném úmyslu pomáhat lidem. Musí to být nezávislá pomoc a politické, vojenské úvahy, či bezpečnostní úvahy někdy tuto situaci stěžují a překrývání rolí humanitárních a vojenských subjektů, především v oblastech postižených přírodními katastrofami nebo kde probíhají e, ozbrojené konflikty, je zcela jasná. A tedy je důležité, aby tato pomoc byla použita jako v poslední, eh, v posledním eh, cílem pomoci. Někde existují situace, kde vojenské subjekty usnadňují humanitární pomoc, jako to byl případ eh, v Haiti. Jeden příklad za mnoho. Přístup tedy tato eh, postižená populace je stále více ohrožena a humanitární pomoc není vždy zaručena. Vnést humanitární dimenzi do hm, zahraniční politiky Evropské unie eh, nabývá na velké nabývá velkou důležitost a ve své zprávě o, e, o koncensu v Evropské unii mezi radou a komisí vyžaduje, aby byla stanovena jasná transparentní pravidla pro spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými odděleními e, komise i dalších eh, institucí Evropské unie. Proto musíme podnikat eh, akce, eh, osvětové akce, abychom ujasnili humanitární pomoc v EU a zahájili dialog mezi vojenskými a humanitárními subjekty, aby se usnadnilo vzájemné porozumění. My jsme toto slyšení rozdělili na tři panely, každý panel pak po každém panelu bude následovat eh, eh, série otázek a odpovědí. Číslo jedna, ten panel číslo jedna se jmenuje Evropská unie a řízení krizí. Existuje riziko politizace či militarizace humanitární pomoci timing 9.20 až 10.40, čili máme na to hodinu 20 v tomto prvním panelu. Eh, vyslechneme čtyři řečníky, nejprve pana Rosa Mountaina, ředitele Dary, který eh, udělá úvodní expoze o politizaci humanitární pomoci. Potom vyslechneme paní Ester Azin Martinez, zástupkyně Evropské unie v Care International, která bude hovořit o stanovisku nevládních organizací, než předáme slovo panu Petrovi Zanglovi, generálnímu řediteli ECHA. A poté dáme slovo panu Miodzovi, který je výkonným ředitelem eh, našeho odboru pro vnější akce. Cholostivý okamžik, každému musím připomenout, každému tedy z řečníků, že Opravdu čas je drahý a každý má k dispozici pouze 8 minut. Požádám vás všechny, abyste opravdu pečlivě respektovali řečnickou dobu, aby každý měl příležitost se tohoto slyšení zúčastnit. Pane Ross Mountine, máte slovo, děkuji. Thank you very much indeed. Děkuji mnohokrát, paní Štrifler. Pokusím se eh, splnit eh, ten váš požadavek na čas, ale bude to pro mě určitě eh, výzva vlastně naplnit ten čas a zároveň se vyjádřit k všemu, co mám. Já jsem velice rád, že tady mohu být. Vidím tady významné evropské poslance, já jsem tomu rád. My samozřejmě jsme potěšeni paní předsedkyně, že jste vlastně zaujali takovou vůdčí úlohu v té otázce humanitární pomoci. My také vítáme zprávu o zjištění eh, o evropském koncenzu, protože se to shoduje do značné míry s našimi vlastními závěry a hodnoceními. Myslím, že ta Zpráva především správně poukazuje na to, že je lepší lépe chápat a vnímat zásady humanitární pomoci, samozřejmě ve spolupráci se subjekty, jako je Evropská služba pro vnější činnost. Je to v souladu i s nedávnými doporučeními e, zprávy e, úřadu pro reakci na krize britské vlády a zároveň je to téma, které je dnes velmi aktuální. Toto téma je tedy důležité. Naše organizace DARA eh, každý rok provádí revizi výkonu nebo výkonnosti dárců humanitární pomoci, zase s cílem, aby to dárcovství bylo dobré. A snažíme se mimo jiné zajistit, aby pomoc skutečně vždy vycházela pouze z potřeb. Zároveň je to v souladu s klíčovými zásadami neutrality a nezávislosti, o kterých hovořila paní předsedkyně. Závěr z loňské zprávy, tedy za rok 2010, bylo, že došlo k politizaci a instrumentalizaci pomoci. Je to skutečně rostoucí problém. 10 ze 14 zemí, které jsme zkoumali, eh, projevují náznaky toho, že vlastně humanitární pomoc byla podřízena jiným cílům, ať už ze strany vlády dárcovské nebo vlády přijímající, anebo ze strany jiných subjektů. Tak to se to objevilo tedy eh, vlastně v těch vztazích mezi dárci a mezi nevládními organizacemi nebo agenturami OSN. Hlavní obava byla taková, že militarizace pomoci, zejména v konfliktech a případné negativní dopady, pokud jde o eh, ochranu civilního obyvatelstva a Eh, humanitárních pracovníků je problematické. Například v Afghánistánu k tomu dochází a humanitární pracovníci tam jsou skutečně vystaveni velkému riziku. Je povzbuzující, že některé vlády eh, jasně dali najevo, že je třeba chránit ten humanitární prostor a podporovat humanitární zásady. To je případ tohoto parlamentu, který schválil eh, svou zprávu a je to také případ britské vlády. Dovolte, abych se stručně vyjádřil k EU. Eh, organizace nebo agentura ECHO je konzistentně kvalitním dárcem a snaží se podporovat ty základní humanitární principy, že se pomoc přiděluje na základě potřeb že se zachovává neutralita, nestranost a nezávislost humanitární pomoci eh, odděleně od dalších cílů. ECHO v tom není osamocené, většina evropských vlád a jejich tedy útvary pro humanitární pomoc se snaží držet těchto zásad dobrého humanitárního dárcovství, ale jiné části vlád někdy tento přístup trochu podkopávají a zneužívají humanitární pomoc jako prostředek vlastně dát najevo své znepokojení nad určitou krizí, ale jejich cíle jsou často povrchní a nejsou dlouhodobé. To je dáno tím, že často eh, lidé nerozumí tomu, v čem je humanitární pomoc specifická, jakou úlohu hraje a jak už říkala paní předsedkyně, je to potom problematické z hlediska zapojení občanské společnosti. Podíváme-li se na konkrétní otázku koordinace mezi civilním a vojenským mm, aspektem, tak e, samozřejmě ta vojenská část často sehrává důležitou úlohu, ale vždy to záleží na okolnostech. Nicméně je důležité zajistit, aby se jasně rozlišovalo mezi vojenskými a humanitárními subjekty. A jakékoliv využití vojenského materiálu pro účely humanitární pomoci by mělo být pouze v případech, kdy tedy civilní materiál není k dispozici a vždy by to mělo být pod vedením civilisty. To jsme zaznamenali v našich výzkumech v terénu a i vlastně v diskusích s humanitárními pracovníky, kde se to také zdůrazňuje. Protože směšování eh, té dělící čáry eh, mezi eh, humanitárními a vojenskými subjekty může mít katastrofální důsledky na ochranu humanitárních pracovníků, na ochranu civilistů, kteří jsou postiženi nějakou krizí a zmiňovala jsem už tady ten případ Afghánistánu. Samozřejmě ty vojenské subjekty jsou různé. Jsou to národní vojenské subjekty, sem nechci tady zahrnovat nějaké milice, potom tady jsou třeba mezinárodní síly, ať už to jsou síly jediného státu nebo síly, které získaly nebo nezískaly mandát eh, z rezoluce OSN a potom tady jsou vlastně mírové eh, síly OSN. Eh, existuje celá řada takových hlavních pokynů, například pokyny z Osla a také aktualizované pokyny týkající se konfliktů a vlastně vojenských a civilních eh, obran, obraných subjektů, eh, které byly vyjednány pod záštitou OSN. Chtěl bych tedy uvést několik příkladů eh, například to je otázka živelných pohrom, kde vlastně místní nebo národní vojenský materiál, třeba v Pakistánu, se využíval za dobrým účelem, protože měli samozřejmě logistické kapacity a měli možnost působit v terénu. Pak eh, paní předsedkyně tady také narážela na další případy, kdy mezinárodní síly sehrály eh, důležitou úlohu třeba v případě tsunami. Samozřejmě složitější to je v případě konfliktů a krizí souvisejících s konflikty. Někdy tam jsou síly OSN, které mají jasný mandát pro zajištění bezpečnosti a ochrany civilistů. To bylo třeba v Konžské demokratické republice. Eh, tam je potom samozřejmě důležitý i eh, výcvik a důležité to, aby pochopili, jaké jsou jejich povinnosti, aby zajišťovali například fyzickou ochranu obyvatel. To je úloha vojáků. Ovšem hm, třeba distribuce humanitární pomoci to už je něco jiného. Eh, kon, pak jsou konflikty, kde buď vláda nebo povstalci třeba nedodržují určité, určité povinnosti a samozřejmě potom zapojení vojenských subjektů může zhoršit situaci civilistů i humanitárních pracovníků. A to je samozřejmě velký problém, protože pak se nedaří zajišťovat tu neutralitu a nestranost pomoci. A bohužel zda zase příkladem je Afghánistán. Při poskytování humanitární pomoci je třeba si vždy uvědomit, jaké jsou prioritní potřeby postiženého obyvatelstva. Náš cíl musí být vždy účinná pomoc pro potřebné lidi. To je to nejdůležitější. Eh, a za druhé, vždy je třeba najít ty nejlepší prostředky pro dosažení humanitárních cílů. Obvykle OSN, nevládní organizace Červený kříž mají e, dostatečné a vhodné kapacity, ale někdy jsou případy, kdy i ty vojenské subjekty mohou být užitečné, ale samozřejmě je vždy třeba jasně vymezit, v jakém kontextu budou působit. Například se zde objevují nyní obavy, jak bude vypadat vývoj v Libyi. Tady totiž existuje možnost, že se vlastně smísí eh, politické cíle s humanitární pomoci a je tedy vždy v takových případech důležité, aby jednotlivé subjekty jasně chápaly svou úlohu. U některých krizí, které jsme zkoumali, některé vlády vlastně výslovně jakoby použili své vojenské subjekty k tomu, aby zlepšili svůj profil, aby jak dali najevo dobrou, eh, dobrou vůli, ale to potom nejsou už cíle humanitární pomoci. Jiné způsoby instrumentalizace, s nimiž jsme se setkali, kromě těchto vazeb, eh, jsou případy, kdy vlastně dárci eh, v podstatě dávají přednost některým hospodářským otázkám před eh, skutečně humanitárními otázkami, a to je třeba případ Kolumbie nebo Somálska. A například to může potom vést i k zhoršení humanitárních krizí, jako to bylo v Zimbabwe nebo v Kolumbii. Někdy prostě ta pomoc slouží k tomu, že si vlastně ty vlády snaží jak si kupovat eh, eh, jak si ten dobrý dojem, který chtějí vyvolat třeba v bývalých koloniích. A je třeba, aby ta ta, ta, tato práce ještě vlastně nevyhrocovala ty eh, krize. Vyžaduje to vždy koordinaci na vyšší úrovni. Já nemám čas na to, abych tady hovořil o jednotlivých dárcovských přijímajících vládách a o nestátních subjektech, eh, které se snaží někdy politizovat humanitární pomoc, protože musím už eh, tedy uzavřít. Samozřejmě je důležité, aby ta pomoc se opírala o humanitární zásady. Úloha Evropského parlamentu a členských států by právě měla podporovat řádné provádění humanitárních zásad všemi stranami, a to i povstalci. A je třeba zajistit, aby také diplomatické úsilí podporovalo práci humanitárních pracovníků v terénu. Protože účinnost naší pomoci potřebným je nakonec tím nejdůležitějším. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur... Mnohokrát děkuji, pane Martine, a teď má slovo, eh, pane, pane Mountain, omlouvá se řečnice, předávám slovo paní Martinez. Mrs. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně a děkuji výboru pro rozvoj, že zorganizoval dnešní slyšení, protože se nacházíme ve velmi důležitém okamžiku, kdy musíme nově definovat zahraniční politiku Evropské unie. Já se jmenuji Esther Asin Martinez, pracuji pro organizaci Care International, což je mezinárodní nevládní organizace, která pracuje v 87 zemích e, na dlouhodobých e, rozvojových projektech. My poskytujeme humanitární pomoc, ale zároveň se snažíme obecně zlepšit zlepšit eh, život těch nejchudších lidí, především eh, žen a dětí. Jsme součástí několika sítí, především eh, Voice, což je síť nevládních organizací se sídlem v Bruselu. Rád bych začala dvěma předběžnými poznámkami. Jak si jistě umíte představit, politizace pomoci je velmi závažná věc. Není to proto, že by se jednalo o abstraktní ideologii, není to proto, že by se nám to prostě nelíbilo. Je to dáno i velmi praktickými důvody. Jak řekl pan Mountain, eh, souvisí to s bezpečností našich zaměstnanců, s našimi programy a také s našimi příjemci, protože tito lidé jsou konfrontováni s důsledky politizace a my se musíme velmi eh, poučit eh, z toho, co se stalo například například v Afganistánu. Naše schopnost působit ve velmi divokém a náročném kontextu eh, závisí na přesvědčení těch eh, subjektů na vojenské straně. My potřebujeme, aby <clears throat> působili velmi jasným způsobem. To je pro, klíčové pro náš úspěch, je to klíčové pro poskytování naší pomoci. Eh, naše možnosti jsou velmi omezené a my musíme být velmi opatrní. Obecně se domníváme, že válka proti terorismu je, eh, je dlouhodobá. My nemůžeme počítat s, krátký, s krátkodobými úspěchy. Musíme si uvědomit, že tady jsou problémy eh, i v rámci obyvatelstva, že všechno to je velmi komplikované. Myslím si, že Evropská unie musí Eh, svoji politiku posunout směrem k efektivnímu fungování. Musíme se poučit z toho, co se eh, stalo v minulosti a musíme také využít zkušenosti agentur, které eh, působí v daných regionech. Druhá poznámka. Takzvaný komplexní přístup. To je samozřejmě klíčový klíčová doktrína pro NATO, pro některé členské státy a samozřejmě pro Evropskou unii. Ráda bych vás upozornila na to, že e, se to tedy týká nástrojů humanitární pomoci, obrany. Jde o to, abychom e, to celé pojmuli komplexně a byli schopni řešit takové situace, které jsme zažili například um, v Afganistánu. Pan Rasmussen řekl, že musíme být schopni reagovat na takovéto krize, jako je například krize v Afganistánu. Potřebujeme podporu mezinárodních nevládních organizací, mezinárodních organizací obecně, včetně těch nevládních organizací, tak abychom dostali tu eh, měkkou, takzvanou měkkou sílu, abychom byli schopni reagovat na tyto krize. Je zároveň důležité mm, poznamenat, že na to je eh, subjektem, který může poskytnout takovou komplexní eh, péči. Často je to tak, že ten komplexní přístup je interpretován tak, že jsou spojovány civilné složky. E, ale to není všechno. E, my se samozřejmě snažíme o vzájemný e, dialog. A nyní několik obecných poznámek o Evropské službě pro vnější činnost a mm, o humanitární pomoci obecně. My musíme být zastánci toho, že eh, humanitární pomoc musí stát vně Evropské služby pro vnější činnost. Humanitární eh, pomoc má totiž svůj vlastní cíl, který od toho musíme odlišit. Ráda bych vás upozornila na Eh, kodex chování, který hovoří o tom, že všichni příslušníci Evropské služby pro vnější činnost musí být nezávislí. Jde o to, že humanitární eh, pomoc není mm, řízením krizí, není to krizový management. Pokud se podíváme do minulosti, pokud se podíváme na současné krize a pokud se zamyslíme nad tím, jak by to mohlo vypadat do budoucna, zajímalo by mě, jestli Evropská unie bude schopna dostat tomuto komplexnímu přístupu. Já si myslím, že eh, bychom tedy neměli směšovat humanitární pomoc s jinými oblastmi politiky. Ráda bych učinila několik obecných poznámek o politických perspektivách současné krize v Libii. Jak pravděpodobně víte, Rada ve svých závěrech 30. Eh, eh, května eh, vyzdvihne to, že je potřeba Eh, poskytnout humanitární pomoc a že Evropská unie přitom musí sehrát eh, koordinační roli. Zároveň jsou to věci, na které by se mohly eh, členské státy shodnout. Je potřeba tedy nabízet humanitární pomoc vedle toho, že by se tedy poskytlo politické řešení konfliktu. Bylo řečeno, že vojenské řešení je vždycky tou poslední instancí. Zároveň se domníváme, že tu dochází k určitému e, směšování jak mezi politiky, tak v médiích a sice, že to vojenské řešení nebylo <clears throat> požadováno. Nicméně si musíme uvědomit, že um, musí vzít, bra, vzít, být brány v úvahu všechny důležité prvky. Musíme mm, respektovat pokyny OSN o použití civilních a vojenských zdrojů. Pokud se nám podaří to správně eh, řídit a hodnotit, tak by to mělo být v pořádku, ale zároveň se musíme snažit o akceptanci na obou stranách. Jsem, eh, eh, jsem ráda, že je tady s námi pan Demioco, protože je určitě zajímavé to, co nám poví. Já jsem velmi ráda, že spolu budeme moci diskutovat bylo by velmi pěkné, kdybychom si vyslechli něco o vaší nové roli. Eh, v rámci platformy pro eh, vysokou představitelku. Bylo by dobré, kdybychom si tady eh, vyslechli něco o těch evropských nástrojích. Pravděpodobně tedy nezměníme tu politiku, ale velmi se těšíme na další vývoj vašeho mandátu a na vaši praktickou roli. Některé, některá doporučení. Nejprve mi dovolte, abych řekla, že vývoj podle našeho názoru bude pozitivní a my se velmi těšíme na dialog s ECO, pokud jde o vývoj mm, této politiky. Zároveň se snažíme tady působit určitým pákovým efektem, protože to směšování rolí a politizace humanitární pomoci je velmi závažným způsobem. My musíme vytvořit rovnováhu nástrojů v rámci humanitární pomoci. Musíme se zamyslet nad tím, jaký přístup k tomu přijmeme. Eh, jde o to, abychom eh, neměli jednostranné řešení. Jsme velmi rádi, že tady jste dneska s námi a že budeme moci hovořit o tom, jak eh, budeme s Evropskou službou pro vnější činnost do budoucna schopni komunikovat. Myslím si, že je naprosto jasné, že je tady nedostatek humanitární pomoci a že by pravděpodobně tuto mezeru měly naplnit eh, vojenské složky. Chtěli bychom vytvořit bezpečné prostředí pro civilní subjekty, civilní aktéry, efektivní dialog, mechanismy koordinace, mezi Evropskou službou pro vnější činnost a ECO na všech úrovních, od těch nejvyšších představitelů přes komisaře až po vlastní službu. Jasná odpovědnost, jasné hranice v rámci rozhodovacích e, pro, procesů, nepřekrývání vzájemných mandátů, to všechno je důležité. Zároveň musíme zlepšit znalosti zaměstnanců e, a to jak v Radě, tak v Evropské službě pro vnější činnost. Všichni zaměstné toho, že humanitární principy jsou základem naší práce. Několik závěrečných poznámek. Samozřejmě, ty eh, dělící linie jsou trochu směšovány. Eh, jak to vidíme v Afganistánu, musíme se s tím smířit, ale pojďme se podívat na to, jak můžeme minimalizovat eh, další škody. To je ta klíčová otázka, kterou se musíme zabývat. Trend politizace humanitární pomoci je něco, e, s čím jsme dnes a denně e, konfrontováni. Politizace pomoci, to je ta základní věc. Myslím si, že Evropská služba pro vnější činnost je pro Evropskou unii šancí v tom, že můžeme vyvinout e, pokrokový evropský přístup, komplexní přístup, který si bude vědom humanitárních principů, bude dbát <clears throat> na tu humanitární pomoc a zároveň se bude snažit o řádný, eh, řádné řízení krizí, o prevenci konfliktu, eh, o mírotvorný proces a bude se také snažit bojovat proti chudobě. Děkuji. Merci beaucoup, Madame Martinez. Je... Děkuji, paní Martinez. Pan má nyní slovo. Oui, merci. Ano, děkuji. Dobrý den. Děkuji za to, že jste uspořádali tento panel, toto slyšení a myslím si, že to je velice důležité. Dříve než začnu, mohu se připojit k dvěma předchozím řečníkům v případě, že by tady byly nějaké otázky. Já si samozřejmě nedělám obavy, pokud je o směr, jímž kráčíme a jsem přesvědčen, že to určitě všechno dobře dopadne. Dvě, tři objasnění semantické, abychom věděli, o čem hovoříme. Někdy je to užitečné, když říkáme politizace, tak všichni rozumíme, co tím chceme říci. Když říkáme militarizace, myslím si, že je velice důležité udělat rozdíl a Rosman se na to také odkázal mezi tím, když hovoříme o vojenském zásahu e, za se zodpovědností a s koordinací civilních a vojenských úřadů. To se normálně používá ve všech textech, o nich jsme hovořili dnes dopoledne. A těmi případy, a to je Afganistan například, všichni dobře to víme, kde Eh, vojáci převzali do svých rukou valnou část pomoci a je správné říci, že eh, obsah je možná humanitární, ale ne proto, že máme tady eh, humanitární obsah, že i pomoc je humanitární. A když se vracím k té podpoře, je opravdu velice nutné, aby ta podpora probíhala při respektování humanitárních pravidel. Pak již nejde o podporu a náš koncept neutrality vojenských sil, které podporují humanitární zásah, je zcela zásadní, což jinak řečeno může znamenat, že ta funkce podpory pocházející od vojenských úřadů, které by se podílely na těchto operacích při vojenském konfliktu, není podpora a nemůže být jako taková e, být kvalifikována. Poslední bod musíme udělat rozdíl mezi řízením a a reakcí na krizi. Já říkám, že mojí pravomocí není řízení krize, abychom nalezli nějaké politické řešení nebo východisko z této krize, ale co nejlépe zareagovat na krizové situace a na situace eh, katastrof. Dále tedy, to jsou tedy základní situace, které podpoří to, co jsem právě řekl. Víme, že čím je situace složitější, tím je důležitější vědět, kdo co dělá, což ex ante. Musíme vědět již dnes, kdo bude co dělat zítra při určitých typech krize. A druhá věc. Čím více budou humanitní pracovníci považováni za spolitizované pracovníky. Já říkám vnímání, protože ti, kdo se na vás dívají, i když vy nejste sami spolitizováni, ti, kdo dostávají pomoc nebo kteří jsou v situaci, konfliktní situaci, musí být přesvědčeni, že nejste politizovaní, protože tady pak se to, ta situace stává velice složitá a e, víte dobře, že, e, že se to nevymyslí mezi 8 e, a 20 hodinou večer. Dívá se, dívají se na vás dlouhodobě a musí všichni vědět, že jste nezávislí, nestraní vzdělání. A to je nutné mít. To rozměl v hlavě, když hovořil o tom, když mluvil o nutnosti zajistit tyto body. Čím eh, více budeme eh, spolitizováni, tím hůře budeme moci dělat humanitní práci. A to je důvod, proč jsme se tady dnes všichni sešli. Je tady nějaké riziko? Ano je zde samozřejmě riziko, jinak bychom tady nebyli. Odkud může toto riziko pocházet? Slyším, vy slyšíte, že to také pochází z Lisabonské smlouvy ta, a právě ta nová služba pro vnější činnost a víme, že toto eh, jde, aby toto GG necházel, nešla špatným směrem. Je tady, je tady základní právní konstrukce EU a nesmí se dostat do rozporu s humanitním systémem eh, Spojených národů. My jsme tady aktivní účastníci, jak členské státy, tak EU. Je tedy uh, Eh, přípustné, aby eh, k tomu došlo a musí to vše odpovídat konstrukci smlouvy a když hovoříme o smlouvě, všichni víme, že nejsme korektní, že jsou tady dvě smlouvy. Je tady smlouva o Unii a pak je tady smlouva o fungování Unie a je důležité si připomenout, že ve smlouvě o fungování Unie je nový článek, který nikdy neexistoval, Nikde, nikdy tam nebyl, je to článek 214, který poprvé hovoří o humanitní pomoci, dříve tomu tak nebylo a hovoří také o eh, a který připomíná principy humanitní pomoci. Čili tyto dva momenty eh, způsobují, že je nepřípustné, aby všichni ti, kdo se domnívají, že v případě by tady mohlo, mohla tady být nová eh, sociální konstrukce, která by mohla vytvořit nějaké riziko, tak ty jdou špatným směrem od samého počátku, čili konsensus na všem, na němž se všichni podílíme a za to vám všem chci poděkovat. Pokaždé, kdy stvrzujete, že tento konsensus je plně aktivní a respektován. Konsensus je v podstatě určitou anticipací článku 214 a je to zcela logické, protože tento článek už existuje dosti dlouho, tak jak byl zpracován, už od procesu ratifikace to, co tady říkáme, implikuje plné respektování všech eh, zaměření a všech guidelines Spojených národů odkud tedy pochází to riziko? Kde, kde se objeví to riziko, když to nevychází z té institucionální konstrukce? A to je z úspěchu humanitární pomoci. Protože humanitární pomoc je úspěšný příběh. To, ti, kdo si eh, toho zpočátku nevšímali, zjistili, že to je docela přitažlivé. A když se podíváte do agendy našich politických činitelů, tak e, tam najdete. Dělám, e, dělám dobro, protože pomáhám e, těm, kdo to potřebují. A mezi nimi jsou i vojáci, to taky přetahuje. Takže chci to ujasnit, protože tady je obsah pomoci a pomoc je humanitární, pakliže plně respektuje principy a krom neutrality, nezávislosti a nestranosti musíme ještě připomenout, musíme stále připomínat, že to vychází z potřeb to neznamená, že tady máme technologii a vědu, která e, všechno zjistí, kde jsou potřeby. Potřeby to znamená, že tady je občanský humanitární svět, který zjistí, kdo potřebuje, potřebuje pomoc a komu bude prospěšná a nikoli v politické orgány. Takže to musíme respektovat. Čili tendence považovat eh, humanit, za humanitární pomoc i něco, co nerespektuje eh, naše principy, což je případ eh, Afganistánu. Neříkám, že nepomáháme lidem, ale to není humanitární pomoc. A možná právě proto Afganistán vejde do dějin jako případ neúspěchu pokusu o pomoc, protože ta pomoc opravdu nebyla humanitární a vidím, že to tady eh, říkám příliš černobíle, ale bohužel nemám dost času na to, abych to udělal jinak. Musíme zcela Eh, jasně vysvětlit vnějšímu světu, že nejsme žádní dogmatici, kteří by eh, eh, stáli na principech, ale tyto principy mají svůj raison d'être, abychom zajistili veškeré možnosti, jak tu práci provést. Respektování principu implikuje a umožňuje vnímat tuto pomoc jako nepolitizovanou a jenom takto můžeme pomoc poskytovat. Několik zkušeností z minulosti. Afganistán, jak jsem již řekl, víme, že to je přesně ten příklad, který nám umožní lépe identifikovat, co nemáme dělat, spíše než to, co dělat máme. E, k tomu se dostaneme ještě později, tak to, teď o tom hovořit nebudu. Pakistán v současné situaci, to, co se tam děje, to, co se tam připravuje a to, co se připravuje pro Líbie, to budou také dva školní případy toho, co se dělat má. Pakistán, domnívám se, že tam jsme to opravdu dobře zorganizovali, vojenskou pomoc, a je tam humanitární krize při záplavách v situaci, která je velice komplikovaná na severu. Vidíte, že Pakistánu je rozdíl mezi severem a jihem. Na severu máme situaci lidí, kteří žijí v konfliktu, jsou to uprchlíci, kteří byli přesunuti a je a nedokážeme správně řešit situaci v celém Pakistánu, eh, správné využití humanitární pomoci. To tež platí v Libyi, nechám stranou rozhodnutí, o němž uvidíme, jestli se projeví nějakou podporou eh, a humanitární pomocí, když se podíváte na to, co se tam stalo do posud, My jsme se soustředili na repatriaci lidí, kteří se objevili na hranicích. To jsme dělali právě na té složce civilní ochrana a humanitární pomoc, ale víte, že realizace, která, kterou bych nazval technickou realizací při repatriaci, má opravdu silnou vojenskou složku a tady, tady opravdu opravdu máme podporu. Myslím, že budeme mít e, ještě příležitost hovořit o Čadu, ale Nejdůležitější je, abychom pokračovali ve vysvětlování, proč potřebujeme abych, abychom se chovali tak, aby nás lidi neviděli falešně dogmatické. Musíme vysvětlovat, že e, když nerespektujeme principy, za pět let už žádná humanitární pomoc nebude. A možná, že někdo e, bude přinášet nějaké kousky humanitární pomoci, ale to už nebude ta humanitární pomoc, jaký provádíme nyní. Musí tady být kontinuální dialog. Nejenom s vnější službou, která vlastně pokračuje v tom, co jsme dělali v DG lex, eh, neustálá informovanost, bez žádných omezení mezi oběma stranami a to musí neustále takto probíhat na základě správného fungování a jsem velice rád, že, kon, že mohu konstatovat, že v té libýské operaci mohli trochu generalizovat kontakt především s vojenskými eh, orgány mm, eh, byl vynikající a neustále to tak pokračuje. Je to nový rozměr, který ukazuje, že dva světy, které jsou často považovány za antinomické, eh, jako protikladné, mohou spolupracovat. A poslední bod ať je problém jakýkoliv, musíme vždy rozhodovat a eh, dělat to, co můžeme společně učinit bez jakéhokoliv dogmatismu. Děkuji, děkuji vám, pane Zengele, a slovo má teď pan e, Mjucu. Uh, Děkuji mnohokrát. Já jsem si připravil prezentaci pro toto slyšení, ale chtěl bych navázat na předřečníka a pohovořit o těch dosavadních ponaučení. Já jsem se před třemi dny vrátil z Libye, kde jsem za poslední měsíc byl třikrát a chtěl bych se s vámi podělit o určitá ponaučení, která vyplývají z té libijské krize. Ta ponaučení jsou eh, podle mého názoru velice zajímavá. Libijská krize totiž obsahuje veškeré prvky typické krize, kde existuje riziko překrývání humanitárního a vojenského aspektu, riziko politizace. Je to typická krize, kde dochází k tomu směšování a právě u toho humanitárního aspektu. Je to krize, která není vyřešena a pravděpodobný scénář je takový, že může dojít k dramatickým změnám během několika hodin, kdy vlastně od řešení konfliktu může naopak eh, vlastně dojít k vyhrocení, kde by potom byla třeba zapotřebí i vojenská intervence, tak aby bylo možné podpořit humanitární potřeby. Jak už říkal Peter Zangl, prozatím se daří dobře vyvážit ty operace, alespoň z evropského hlediska v Libyi. Před měsícem, když ta krize začala, hlavním problémem bylo podpořit eh, evakuaci Evropanů a státních příslušníků třetích zemí z Libye do Tuniska a Egypta. Echo eh, vlastně eh, se tam zapojilo a členské státy EU také velice tu operaci podpořily. My jsme celou tu akci zprostředkovali a snažili jsme se skutečně mm, to podpořit, jak to jen šlo. Ta krize nyní pokračuje a teď po evakuaci více než 400 tisíc lidí, eh, kteří byli byli tedy přemístěni do Tuniska a Egypta a posléze do třetích zemí díky Vysokému komisariátu pro uprchlíky OSN a dalším organizacím. Nyní tedy se soustředíme na tu vnitřní krizi. Jak víte, Libye je rozdělena na dvě části. Západní část je ještě pod kontrolou sil věrných Kadáfimu a ta druhá část, tam tedy to je pod kontrolou eh, té Národní rady. Situace je velice eh, nejasná, rychle se mění. Jsou tady prostě místa, kam se ta krize koncentruje a ty humanitární potřeby jsou velice zásadní. Případem, eh, příkladem je třeba Misráta. Když jsem byl v Bengází před týdnem, tak měl jsem pocit, že tam opravdu ty situace v Misrátě jsou dramatické. Naštěstí jsme získali um, zprávy od Mezinárodního výboru Červeného kříže, že se jim podařilo dostat do města. Řekli nám, že ta krize tam skutečně vypukla, že tam je velká potřeba humanitární pomoci, ale jim se podařilo dovést tam nějaké zdravotní vybavení, eh, doktory, eh, další podporu. Samozřejmě je to problém, protože se tam bojuje, jsou tam ostřelovači, ale ta situace skutečně eh, je kritická, ale zatím ještě nevyžaduje zásah vojska eh, přímo na místě. Asi víte, že Evropská unie je připravena poskytnout takovou podporu. Paní Ashton, vysoká představitelka, je v úzkém spojení s koordinátorem eh, OSN eh, z OCHA. Eh, snažíme se skutečně být připraveni, ten systém je také připraven na to, abychom tam poskytli případnou vojenskou podporu pro tu humanitární pomoc v případě, že se taková potřeba projeví. Zatím ty humanitární pracovníci mají pocit, že ta situace je zvládnutelná, že ji mohou zvládnout vlastními prostředky bez vojenského zásahu, ale musíme být připraveni na ten vojenský zásah. Jak jsem říkal, ta situace se rychle mění. Kadáfího vojska vlastně změnili tu svou eh, taktiku boje. Až Tabíja, malé město nedaleko eh, Bengází, je zhruba vzdálená asi 200 kilometrů. Eh, to znamená, že Kadáfiho vojska by se mohly do Bengází dostat během několika hodin ale oni vlastně zatím tam nejedou s tanky, ale jenom s nějakými lehkými vojenskými vozidly. A e, ta vojenská taktika je poměrně nová a mohla by se změnit e, poměrně rychle. E, na to vlastně tam stále ještě střeží tu bezletovou zónu, ale my musíme být prostě připraveni na změnu taktiky a byli jsme vlastně eh, požádáni v rámci této operace společné bezpečnostní obrané politiky na případný zásah v případě, že se objeví nějaký požadavek třeba i ze strany OSN. Zatím ta situace je taková, že tam není nějaká zásadní větší humanitární krize, alespoň v té východní části. Ta západní část je stále ještě hodně pod kontrolou Kadáfího sil. Vyrozuměl jsem, že i mise OSN se snaží dostat do Tripolisu a začít pracovat z Tripolisu i ve prospěch té západní části země. My tuto snahu podpoříme Chceme, aby ECHO nadále pokračovalo ve své práci podporující OSN při tedy řešení humanitárních potřeb. Na závěr svého krátkého vystoupení chci říci, že ta libejská krize je podle mého názoru dobrým příkladem eh, správného řízení. Pokud budeme takto pokračovat, pokud budeme i nadále působit jako dosud, pak libijská krize ukáže, že ta humanitární pomoc může a musí pokračovat v souladu se zásadami humanitární pomoci a politici samozřejmě musí odvést také svou práci, musí podpořit obnovu země, musí podpořit tu přechodnou národní radu a musí podpořit občanskou společnost a e, lidi, kteří e, opravdu po 42 letech Kadáfiho diktatury potřebují změnu. Děkuji. Merci beaucoup. Mnohokrát děkuji a nyní přistoupíme k otázkám a odpovědím. Máme čas. Máme tady již seznam řečníků, slovo má, budou mít tady ti, kdo požádali o slovo. První, pan Kačmarek. Szanowni Państwo. Pani... Paní předsedkyně, dámy a pánové, mnohokrát se poděkovat eh, našim řečníkům, kteří tady zdůraznili velice závažné otázky. Klíčová otázka je Afganistán. Jak eh, řekl pan Zangl a zmínil se o semantickém obsahu eh, konceptu. Všimli jste si, že eh, politici i vojenští činitelé jsou velice kreativní, když jde o to, popisovat vojenské operace. Místo války říkají stabilizační mise. Místo bombardování říkají neutralizace těžkých zbraní, které by mohly ohrožovat civilní obyvatelstvo. Samozřejmě neutralizace těžkých hm, zbraní, to zní daleko lépe než bombardování. Ale hm, tato jazyková tvořivost, kterou používají vojenští činitelé, eh, naráží, když hovoří o civilních akcích. Když se podíváte na, na to, co dělá armáda v Afganistánu, stále se tam mluví o humanitární akce armády. Tam nehledají nové termíny, aby situace byla jasná je to pomoc, ale není to pomoc humanitární. Nevím, jestli je to rozvojová pomoc. Samozřejmě je to pomoc, ale aby to bylo transparentní, bylo by vhodnější, kdybychom mohli nabídnout termín nebo koncept, který by e, rozlišil to, co dělají e, vojáci a protože oni vlastně nevstupují do toho klasického eh, pole působnosti humanitární pomoci. Udělat jasný rozdíl mezi politickou pomocí a vojenskou pomocí a také to tím, co je eh, humanitární. Pan Berman, říká paní předsedkyně. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně when uh, Peter Zangel says that eh, Souhlasím s Petrem Zenglem v tom, že Afganistán je skvělým příkladem toho, jak selhala spolupráce, jak selhala ta snaha, aby humanitární pomoc byla nestraná, neutrální, eh, nepolitická, nezávislá. V Afganistánu je jediná psychiatrická klinika. Já jsem tam byl společně eh, s týmem z Evropské komise a najednou Eh, přišel tým amerických vojáků. Byli to velmi milí lidé, kteří také se snažili o obnovu té psychiatrické eh, kliniky. To je přesný příklad toho zostřování, eh, rozostřování vztahu. A je to taká, také uh, hrozná zkušenost pro ty lidé, protože najednou tam bylo mnoho zraněných, několik mrtvých. Otázka zní jinak. Řekněme, že od eh, doby, kdy začala krize v Libii, v minulých týdnech, jsme získávali velmi smíšené, nejasné informace o tom, kdo vede tu humanitární pomoc, kdo je v jejím velení. Je to Evropská služba pro eh, vnější činnost, kdo to vede za evropskou stranu. Je to komisař pro humanitární pomoc, komisařka. Pokud nechceme rozostřovat linie, tak by mělo být jasné, že eh, humanitární pomoc eh, spadá do kompetence paní komisařky Georgievy. Je to ona, kdo o tom rozhoduje. Já si myslím, že v této otázce bychom měli mít jasno. Děkuji. Merci beaucoup. Je passe... Mnohokrát děkuji. Slovo má pan Nozer a potom zodpovíme ty tři otázky najednou. Pan Nozer. Děkuji, paní předsedkyně. A děkujeme také re- referendum. Já si myslím, že témata, kterých jste se chopili, eh, zanechávají ze sebou více otazníků, více otázek než odpovědí. Vy jste naznačili zásady, podle nichž má probíhat humanitární pomoc. Má být nestraná, neutrální, má se soustředit na potřeby obyvatelstva v daném regionu. Já si myslím, že můžeme začít u té, u té, u té poslední zásady. Uh, pokud totiž obyvatelstvo volá potom, aby tam byla vojenská mm, pomoc, tak je to podle mého názoru důležitý indikátor. Tak je tomu například u Bengázy. Vy jste zmínili přírodní katastrofy, ať už je to tsunami na Haiti. Já si myslím, že tady Eh, dochází při té spolupráci k eventuálnímu směšování civilní a vojenské pomoci, ale není to problém, protože armáda tady má příslušnou infrastrukturu, kterou může v takovýchto situacích použít. A stejně je tomu při evakuaci uh, uprchlíků v Libii. Nicméně ty ostatní příklady, uh, Libie, Eh, Irák, pobřeží Slonoviny a především Afganistán. Myslím si, že to jsou příklady, na nich je zřejmé, že vojenská politika má vždy navrh. A mně se veli, velmi líbilo to, co říkal pan kolega Kašpar, Kašmarek. Měli bychom si dát pozor na jazyk, na to, jak, jak hovoříme. Pokud slyším, že strategií NATO je takzvaná soft power, ta měkká síla, tak eh, mám takřka husí kůži. A pokud se podívám na vládu své vlastní země, tak my máme ministra pro rozvojovou pomoc, který se který podléhá jiným uh, odvětvím politiky a on Eh, vystoupil na své první zahraniční cestě s vojenskou čepicí před média. Já si myslím, že eh, takovéto směšování vojenského humanitární přístupu není eh, přípustné. Byl jsem přitom, když jsme se zabývali zprávou Afganistánu a musím říci, že jsem spolupracoval na přípravě této eh, zprávy společně s mnoha eh, nevládními organizacemi. Odnesl jsem si z toho jednu věc. Nevládní organizace říkali, že jim musíme naslouchat, protože právě oni byli ti, kdo jako první byli v dané zemi, dříve ještě než tam přišla armáda. A právě oni tam budou i poté, co armáda odejde. To znamená, že já chci pouze říci, že bychom se měli více soustředit na nevládní organizace, na ty organizace, které se snaží o humanitární pomoc a více je do těch projektů zapojit. Já si myslím, že ta diskuze, kterou tady vedeme, povede k velkému koncenzu. Já si myslím, že by ta diskuze mohla lépe eh, pokračovat také ve výboru pro zahraniční záležitosti a ve podvýboru pro obranu a bezpečnostní politiku, protože právě tady jsou hranice, eh, na které narážíme, když se budeme snažit o eh, svobodnější humanitární pomoc. Děkuji. Alors, nous allons commencer euh, de... Tak začneme s odpověďmi. Jak byste si to představovali? Každý zodpoví své otázky, nebo jak, se to, jak si to podělíte? Bude to složité. Chceme-li být, kdo chce začít? Monsieur? Prosím, vy. Co se týče Evropské služby pro vnější činnost a jejich vztahů s tou humanitární částí, je jasné, že Kristalina Georgieva má na starost humanitární otázky. My tam nějak nezvojujeme práci, není tam žádné překrývání. Uh, nevzniká tam žádný technický nebo politický problém kvůli tomu. A je jasné to i z toho výkonu mise v Libii. Já jsem byl v Libii třikrát, vím, co dělají kolegové z ECHO, dostávám jejich eh, vlastně informace a z toho my můžeme těžit. Na té poslední misi jsme celé hodiny hovořili s kolegy z ECHO. Oni nám prezentovali výsledky, informace, eh, fotografie eh, vlastně z té humanitární práce a právě díky eh, těmto informacím my jsme mohli vytvářet další iniciativy, které probíhají paralelně s humanitárními iniciativy, iniciativami. To znamená, eh, využívání různých možností pomoci, jako je nástroj stability a další. Takže i když na samém počátku jsme měli trochu problémy, abychom vyjasnili úlohu naší služby, úlohu ECHO a té humanitární části, tak myslím, že nyní stále více se ubíráme tím správným směrem. Děkuji. Merci beaucoup. Mnohokrát děkuji. Chcete k tomu něco dodat? Um, oui, merci. Peut-être deux, trois points. Uh... Děkuji, možná dva, tři momenty. Jak jsem již řekl, fungujeme DG, jako už funguje mm, spoustu let na základě konsensu. A pak, když se nemýlím, tak Lizabonská smlouva platí 18 měsíců, je v účinnosti, tedy všechno, co jsme udělali od 1.12.2009, už by mělo eh, plně respektovat Lizabonskou smlouvu. Takže otázka pana Vermana Agustino už to zodpověděl. Paní Georgieva, ano, je pověřena touto záležitostí a možná dvě slova k Libii. Naši experti jsou na obou hranicích od počátku konfliktu, pravidelně v Bengazi a tam jsou teď dva, kteří analyzují situaci. Problém, jak dobře víte, je v tom, že my neriskujeme ty největší problémy v Bengazi. Tam potřebujeme monitorování a, a lehkou pomoc, která by fungovala docela dobře a je, je docela užitečné, že tam naši eh, experti jsou, aby identifikovali tyto problémy a sbírali veškeré informace pocházející z, od obyvatelstva z nejrůznějších částí země. Nikoho nemáme v Tripolisu, protože to není místo, kde by se vyskytla ze dne na den eh, humanitární potřeba potřeba. A velký problém Líbie jsou takzvané černé zóny. To jsou ty, ta místa, o nich nic nevíme. Jak dobře víte, že, se situace změ, že by se situace změnila, byla by tady potřeba odjet do těchto oblastí. Experti ECA tam, po, ECHA tam pojedou a i ostatní mutadis mutandis. Samozřejmě to platí pro pobřeží Slonoviny, kde situace se změnila před 36 hodinami a my připravujeme to, co tam budeme dělat. A je zajímavé tady určitá paralela mezi Libí a pobřežní Slonoviny, to, co udělala DG Echo. Možná, že to je náhoda, ale my jsme počítali s 30 miliony eury, které se již používají mimo v případě Líbie na obou hranicích pro repatriaci a v případě pobřeží Slonoviny Eh, je to prostě v Liberii, abychom, aby tam mohli přijmout eh, uprchlíky z pobřeží Slonoviny. A teď samozřejmě budeme muset eh, na pomoci tomu pohybu s opačném směru. Všechno je jasné a pakliže máme tady důvod, abychom si dělali starosti v DG e echo. Já eh, vidím velkou budoucnost uvnitř komise, protože to odpovídá eh, smlouvě, ale jediné nebezpečí pro humanitární pomoc vychází z nerespektování principu, protože to by znamenalo smrt Eh, humanitární pomoci. A když zabijete humanitární pomoc, tak už nebude žádná DG, která by se tím zabývala. Tak to je to aky. Je tady nebezpečí, ale nepochází eh, z institucionální konstrukce. A když dovolíte ještě poslední větu o eh, tvůrčí kreativitě vojáků tady bych, já bych tady zastavil tu větu pana Kečmarka semantická kreativita, protože to není jenom privilegium vojáků, Eh, slovo humanitární, když hledáte v Google, tak je to prostě nej, to slovo nejvíce používáno vpravo i vlevo a já nemám tu schopnost všechno sledovat. Má jediná odpověď na to obecně řečeno, když mi někdo říká XY použil slovo humanitární, tak mm, eh, já říkám, doufám, že ví, jaká, jakou to má interpretaci, že umí vysvětlit, co to znamená, aby ty, kdo to slyší, věděli, jestli to je opravdu humanitní, humanitární či nikoliv. 30 eh, vteřin jenom, protože pan Berman, chcete k tomu něco dodat? Eh, vzdor vašim uklidňujícím, báčně uklidňujícím eh, odpovědím říkám, že my, členové Evropského parlamentu, musíme obhajovat finanční nezávislost humanitární pomoci, protože tady byla, byl tady pokus Evropské komise the burden the lines prostě, prostě aby tady byla tady velká nezávislost vnější činnosti Evropské unie a také já mám pocit, že v té severoafrické záležitosti je tady několik cest, které odkud vycházejí e, hlasy, které se zmiňují o humanitární pomoci, není to jenom paní Georgieva a nevím, jestli ta linie je jasně stanovená. Chtěl, by, chtěl bych znát stanovisko těch dvou lidí vedle vás, jak analyzují nezávislost e, evropské humanitární pomoci. Nejprve předám slovo paní Cimerové. Ja, die Frage bewegt mich genauso. Ich hab ani já nemám dojem, že z toho, co tu zatím zaznělo, je možno vyvodit jasnou dělící čáru a že humanitární pomoc je tedy v kontextu voj- vojenských intervencí eh, tak jednoznačně eh, oddělena, že je to možno eh, organizovat tak, abychom tu humanitární pomoc od toho jednoznačně oddělili. Já si myslím, že to se nepodaří, že tady vždycky budou existovat eh, rozostřené linie a že tady vždycky bude existovat ohrožení pro lidé, lidi, kteří působí v těch humanitárních organizacích. My jsme eh, zas a znova slyšeli o humanitárních organizacích, které se eh, cítí být ohroženy a dokonce musí z té krizové oblasti odejít. Já bych ráda věděla, jestli přemýšlíte o nějakých alternativních konceptech a jestli jste přemýšleli o tom, že by, eh, ať už by to bylo od odpovědnosti OSN nebo EU, jestli by eh, tu byla nějaká eh, civilní obrana, obrana před katastrofami, jestli se v tomto ohledu E, otvírají nějaké možnosti, tedy něco, co by bylo čistě pod civilním vedením. Něco, co by mohlo být tímto způsobem použito. Děkuji. Eh Tady už není žádný další dotaz ze strany poslanců, takže vám předávám slovo. Pan Mountain. A paní Martinez. Sorry. Ah. Merci. pas pourquoi, mais c'est comme ça. <laughs> Okay, merci, quand même. Um, thank you very much. I... Děkuji mnohokrát. Chtěl bych se vrátit, když dovolíte, k té otázce vyjasnění úloh. Myslím, že je nezbytné, abychom dobře chápali ty jednotlivé úlohy, i když, jak tady říkali různí kolegové, někdy se používají slova, která nejsou vždy úplně přesná. Hovoří-li se třeba o ochraně civilistů, což je taková eh, hlavní snaha mezinárodního společenství, a to ještě před Libí. Podívám-li se na vývoj v mezinárodním společenství mnoho let, týkající se třeba vnitřně vysídlených lidí, to se chápalo jako vlastně vnitřní záležitost dané země. Od té doby došlo k vývoji i na Radě bezpečnosti OSN, kde řada mírových misí OSN, konkrétně třeba mise v Konžské demokratické republice, má jako svou prvořadou prioritu právě ochranu civilistů. v podstatě ty vojenské síly, které tam jsou rozmístěny, také musí sloužit tomuto cíli. Ale vojáci nejsou vycvičeni na ochranu civilistů. Oni jsou vycvičeni na něco jiného. A pokud se o toto snažíte, je třeba samozřejmě zajistit i příslušný výcvik vojáků. A ochrana civilistů nevyžaduje vždy jako nějaké vojenské akce, jako je bezletová zóna nebo nějaké e, agresivní zásahy. V podstatě rozmístění malých jednotek na žádost nějakého civilního orgánu, těch modrých přilep, má v podstatě odstrašující účinek na ty, kteří by chtěli někomu ublížit. Oni nerozdělují nějaké léky nebo potraviny. Oni skutečně podnikají vojenské kroky na ochranu civilistů. Možná to je tedy pod eh, tou záštitou ochrany civilistů, ale není to humanitární akce. Má to samozřejmě humanitární účinek, kdy v podstatě humanitárním pracovníkům se tak dává prostor pro jejich práci. Takže i když ta terminologie je někdy trochu zmatená, tak ale úlohy musí být jasné. A je třeba, aby všechny strany dobře tu svou úlohu chápaly a dobře ji sehrávaly je třeba důležité, aby třeba ty mírové jednotky si uvědomily, jaké jsou zásady humanitární pomoci a co to vlastně znamená pro omezení jejich vlastní činnosti. Takže tento aspekt výcviku je také velice důležitý. Byla tady eh, mnohokrát zmínka o Afghánistánu tam vlastně také dochází k určitému zmatení mezi tím, kdo jsou humanitární pracovníci, co, mezi tím, co dělají vojáci. A to vedlo k tomu, že prostě Taliban je přesvědčen o tom, že humanitární pracovníci jsou jenom takovou eh, prodlouženou rukou eh, té vojenské operace, která v zemi probíhá. A samozřejmě to pak znamená eh, veliké nebezpečí pro ty humanitární pracovníky a i pro ty lidi, kterým pomáhají, protože oni v podstatě eh, nejsou chápáni jako někdo, kdo poskytuje neutrální humanitární pomoc a ty humanitární pracovníci jsou potom cílem útoku. Samozřejmě je to velice důležité. Teď z Afghánistánu postupně ty mezinárodní síly odcházejí a humanitární pracovníci potřebují, aby opravdu byli vnímáni nezávisle, ale bohužel to se zatím zřejmě nedaří. Ne, nechci se konkrétně vyjadřovat o situaci v Libyi. Velice mě zaujalo, že ten dialog, který my tady vedeme o oddělení funkcí, skutečně už proběhl i v souvislosti s Libií. Ale myslím, že je velice důležité opravdu oddělovat ty politické zájmy především zájmy jednotlivých členských států. Je tady echo a evropský přístup, ale pak tady jsou ještě členské státy, které mají své vlastní zájmy. E, pak tady jsou tedy, je ten evropský aspekt a e, je třeba opravdu oddělovat ty politické zájmy. Některé vlády projevily politický zájem na tom, aby plukovník Kadáfi odešel ale, že to je tedy cíl jejich operace, ale to není humanitární cíl, ať už by to té humanitární situaci pomohlo nebo ne. A je velice důležité, aby skutečně byla k dispozici neutrální nezávislá humanitární činnost, a to včetně těch oblastí, které jsou v současnosti pod Kadáfího kontrolou. V případě, že ta situace se zhorší, což je docela možné. Martinez. Paní Martinez. Thank you very much. Well, briefly... Děkuji. Velmi stručně k některým otázkám a komentářům. Možná, že opět Ehm, nastolím více otázek než odpovědí. Pokud jde o tu semantiku, tak já naprosto souhlasím. Možná, že jsem naivní, možná, že to řeknu příliš otevřeně a naivně, ale pokud hovoříme o rozvojové politice, tak smlouva je tady naprosto jasná, naprosto jasně říká, v čem je cílem, v čem je cíl rozvojové politiky. Je to odstranění chudoby. Samozřejmě, že můžeme začít diskutovat o tom, co je to chudoba a tak dále. Nicméně v Afghánistánu jsme se poučili, eh, že vzdělávání je například víc než postavit školu. Je to více než ten beton a ty cihly. Je to ta kvalita, jde o to, kdo bude eh, učit v té škole. Je jsou to všechny tyto věci. Proto si myslím, že si musíme být uh, zajedno v tom, v čem je hlavní cíl humanitární pomoci. Pokud jde o to vnímání, tak uh, to, o čem hovořil Ross, to je velmi důležité. Vy jste sami řekli, že jsme byli v některých eh, státech dokonce dříve, než tam došlo k, tě, eh, k té vojenské intervenci. Byli jsme tam před, těmi, eh, před tou vojenskou intervencí v těch nejhorších chvílích a zůstaneme tam také jako poslední. To znamená, že my potřebujeme mít po celou dobu skutečně přístup k tomu obyvatelstvu. Pokud jde o, o roli armády, já nebudu hovořit o národních armádách, protože ty samozřejmě musí sehrát důležitou roli, jako například v Pakistánu je jasné, že my uznáváme, že tady musí být určitá role pro vojenskou sílu jako poslední instanci, že eh, je to skutečně ten ta poslední možnost, ta poslední instance, to je jasné, typ pomoci, eh, to je jedna věc, ale pokud jde o kooperaci a o dialog, tak si musíme uvědomit, že některým trvalo více než 10 let, aby pochopili, v čem spočívají důsledky těch akcí. To znamená, že eh, když jsem se připravovala na toto slyšení, jeden kolík, můj kolega mě říkal, že eh, v Afganistánu Eh, se říkají určité věci deset let a zkrátka ta informace neprochází. My jako nevládní organizace se také musíme rozhodnout, jaký typ dialogu si přejeme, protože samozřejmě máme obavu o bezpečnost našich pracovníků v daném regionu. Musíme se zamyslet eh, nad naší spoluprácí s vojenskými složkami. To je další věc musíme s nimi spolupracovat. Pan Berman se ptal na nezávislost evropské humanitární pomoci. Musím říci, že ECO zatím eh, je poměrně nezávislým dárcem. Skutečně stojí za těmi principy nezávislosti, neutrality. Pan Zengel řekl, že tady eh, může přijít eh, <clears throat> riziko, že se to zhorší. Já si myslím, že tu máme tady společnou bezpečnostní a obranou politiku. E, my máme tu měkkou sílu, my, my máme zároveň rozpočet, máme zdroje, ale není to jenom humanitární pomoc, ale také e, pomoc rozvojová pokud se tedy neschodneme na jednotné evropské politice, tak eh, to bude problém a bude to spojeno s určitými riziky. Ještě jednou bych ráda řekla naprosto otevřeně, že pokud je o cíle, jsou smlouvy naprosto jasné. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Ehm, při této výměně názoru ještě promiňte, vy jste se, promiňte, já se omlouvám. To plus. Um, Äh, Nejprve otázka pana Bermana. Jestli je tu riziko, že do budoucna ty nástroje Evropské unie budou koncipovány tak, že by ta humanitární pomoc mohla být s něčím eh, propojena. Já jsem z té diskuze vyvodil to, že díky jasným slovům zástupců mm, parlamentu a komisařk matky, která jasně řekla, že se to může stát pouze přes její mrtvolu, že e, to pravděpodobně e, nehrozí, že se bude těšit dlouhému životu, že nikdo nedopustí, aby se tak stalo. Pokud jde o otázku paní Cimerové, e, samozřejmě, že v textech často čteme nejrůznější interpretace a každý si z toho vyvodí to, co je pro něj důležité. Ale pokud jde o vaši otázku, to znamená o konkrétní situaci v Libii, já si myslím, že v této souvislosti je uh, velmi důležitý článek 1 a bod odůvodnění číslo 5. Tady jsou uh, zcela jasně formulovány dva principy, dva prvky. Za prvé, je to podpůrné opatření, To znamená, že to je tedy součást humanitární pomoci a za druhé je naprosto jasné v obou těch částech textu, o kterých jsem hovořil, že se tak neděje na žádost o OSN, ale na žádost OCHA. To znamená, že to, to je skutečně civilní humanitární zásah nebo koncepce. Já vím, že tu jsou i jiné názory, ale tato věc je pro mě naprosto jasná a pokud jsem viděl dosavadní stanoviska baronky Eštnové, tak musím říci, že to vidí podobně. Druhá věc. Vy jste se ptala na civilní obranu, ochranu, jestli bychom neměli udělat něco více, jestli bychom se neměli více angažovat. Jak víte, v říjnu jsme k tomu připravili sdělení. To sdělení dopadlo eh, celkem za to velmi pozitivně. Váš parlament se ještě zabývá stanoviskem. Pokud jsem eh, to správně pochopil, tak vaše stanovisko bude eh, schvalující, bude našemu sdělení pozitivně nakloněno. My to musíme nějak vyřešit, tak abychom tvrdě nepřistáli na zemi. Jsme zhruba někde uprostřed, každý, který nám Eh, pomůže a každý, kdo nám eh, umožní trochu eh, větší schopnost plánovat a předvídat záležitosti, je vítán musíme zároveň vyčkat, až bude hotov odhad dopadů eh, v létě. Musíme potom pracovat na eh, textu nařízení, který bude předložen ještě v tomto roce a následně tady budeme eh, muset diskutovat o právním základu a v této souvislosti budeme mít nepochybně příležitost o tom diskutovat ještě více dopodrobna. Děkuji. No, euh, krát děkuji, takže přistoupíme k panelu číslo dvě. Poprosím tři další řečníky, aby přišli mezi nás. Takže Druhý panel, tady budeme hovořit o řízení vztahu mezi eh, civilními a vojenskými orgány v terénu a budou to přípravé studie. Prosím, abyste se uklidnili. Nous allons accueillir... Euh, voilà, je vais peut-être vous laisser deux minutes. Možná, že vám ponechám na odchod ze sálu dvě, tři minutky. Monsieur Caramba, s'il vous plaît, Monsieur Ganastia, Madame... Pan Kamamba, prosím, eh, pan Ganastia a paní McDonald. Pardon, à bientôt. Merci, je reste. Merci. Okay.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 S velkým potěšením vítáme mezi námi pana Kamambu eh, z Univerzity v Lutychu, který bude hovořit o případu Demokratické republiky Kongo a humanitární pomoci na místě a o tom, jak je, toto, jak je jeho poslání dvojznačné v případě za udržení míru. Dále pan generál Jean-Philippe Ganaša, který, eh, byl, který vedl evropskou operaci eh, udržení míru v Čadu a ve Středoevropské republice republice za EUFOR a pak vyslechneme přednášku paní Ingrid McDonald, která eh, řídí eh, osvětovou činnost v Norské radě pro uprchlíky. Každý má 8 minut. Pane Kabambo, začínáte vy. Eh, merci beaucoup. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Rád bych to nazval no, no, no, Japan. Tady je zmatení na jedné straně mezi eh, humanitární pomocí a vojenskou akcí. No kunda, no job. To je prostě výraz, který byl použit eh, v rámci Monusko v, v Gomě v roce 2008 během krize Kunda je totiž rebel. Kunda je rebel, da generál de byl to svržený generál a vytvořil takovéto hnutí na východu eh, naší eh, republiky, Demokratické republiky Kongo. Proč no job? Protože mezinárodní pomoc vždy hrála svoji úlohu a vždy to bylo instrumentalizováno jednotlivými eh, stranami v konfliktu. A když hovoříme o instrumentalizaci, tady musíme vidět tři různé funkce. Strategická za prvé, pak ideologická a za třetí ekonomická. Když pohovoříme o těchto třech funkcích, stále, když mluvíme o humanitární pomoci a když se koukneme na jednotlivé eh, strany v konfliktu Kunda, to byl bývalý generál tedy, který se snažil kontrolovat větší eh, eh, prostor a vyvolal humanitární katastrofu a umožnilo mu to vyjednávat s koňskou vládou a snažil se kontrolovat celou řadu obchodních os, aby mohl eh, využívat přírodní zdroje oproti MONUSCO. No kundanou No Job. MONUSCO zasahuje v rámci na východě eh, republiky, Demokratické republiky Kongo, eh, kapitola 7, to je poslání a, a rezoluce eh, OSN, je to rezoluce 205 z 1925-205 a má za hlavní cíl ochranu civilního obyvatelstva. Když se řekne eh, obyvatel, civilní obyvatelstvo, katastrofy a pomoc, jde tedy o ochranu občanského eh, obyvatelstva, eh, občanů a když říkáme tedy no kunda, no job, koňská armáda, která není strukturována a která nemá schopnost čelit útokům kundových vojsk, počítá se zásahem Molusko, aby zabránili postupu těch eh, rebelů a umožní eh, končské armádě požadovat určitou stabilizaci své činnosti na východě země. A pak je tady otázka milicí. To jsou další subjekty, které zasáhly v této krizi. Masivní příchod uprchlíků spousty obyvatel, které se přesouvají, umožňuje to, a to umožnilo eh, milicím, aby zneužívali toto obyvatelstvo, které už bylo poškozeno rebely a dalšími eh, hnutí, ozbrojenými hnutími a je, tyto milice vlastně z toho rekrutovaly děti, které potom eh, by mohli použít v budoucích konfliktech. Oproti tedy těmto posunům obyvatelstva a národní pomoci a pomoci mezinárodních organizací, eh, schromáždění v táborech umožňují na mezinárodním organizacím mít lepší přístup k přesouvanému obyvatelstvu a přinášet mezinárodní pomoc těmto této civilní populaci. Na východě bylo zjištěno, že když došlo k velkému přesunu obyvatelstva, eh, pod, bez, za, pod be, zabezpečovací akcí modrých helem. Obyvatelstvo bylo obětí nejenom těchto nekontrolovaných vojenských skupinek, ale také samotné armády. to byla tedy ta strategická úloha a dále ideologická úloha. Tady si uvědomujeme, že když dojde k přesunu obyvatelstva za přítomnosti uprchlíků, to znamená, že na východě země eh, proběhlo několik katastrof a vyžaduje to masivní přítomnost nejenom modrých eh, helem, ale také mezinárodních organizací. A poslední úloha, kterou se hrává mezinárodní pomoc, mluvili jsme o ekonomické úloze a ta ekonomická úloha vzhledem k tomu, že tady došlo k masivnímu přísunu humanitární pomoci, což umožnilo zásobit eh, obchody, které prodávaly různé komodity na trhu, na místním trhu. Tento posun, tento přesun obyvatelstva směrem do táborů, aby tam nalezli bezpečí, to neprobíhá vždycky na nejlepších podmínek. Někdy se stává, že tito lidé jsou obětmi eh, násilí vůči civilním obyvatelstvu a eh, na základě té rezoluce od 1925 by mohly být chráněny modrými helmami a ve většině případů především pokud jde o případ z roku 2008, v tomto konkrétním případu nebyly modré helmy vždy schopny zajistit ochranu občan, občanů. Čísla jsou šílená. V roce 2008 šlo o milion 200 tisíc lidí, kteří byli přesunuti, několik stovek tisíc lidí bylo zabito a mm, když se podíváme na... Mm, a právě Monusko neměl neměla možnost eh, čelit eh, tomuto násilí páchaném na civilním obyvatelstvu. Zcela jasně řečeno, když hovoříme o humanitní pomoci a militarizaci humanitní pomoci, v případě Kongo a Goma ta dvojznačnost mezi misí Spojených národů, která by měla chránit obyvatelstvo a ta eh, mise má vojenské možnosti to udělat, ale takovou, e, takové možnosti, které neumožňují vést válku proti rebelům, aby se zabránilo rebelům či jiným skupinám nepáchali násilí v regionu na civilním obyvatelstvu. Co bychom z toho mohli tedy vyvodit? Na jedné straně je tady velká dvojznačnost spojená s, s termínem zaangažovanost vojsk Spojených národů, když jde o ochranu občanského obyvatelstva, když musíme vést válku, abychom ochránili civily. Eh, mohou tedy modré helmy vést válku s rebeli, aby ochránili eh, eh, civilní obyvatelstvo, tady nemáme jasnou odpověď z právního hlediska. Je to popíráno e, z několika strán, i když kapitola 7 je zcela jasná, když, se, když na to nahledíme v, v optice Spojených národů. Je tady stále ta dvojznačnost, je to vždycky civilní obyvatelstvo, které je první obětí této dvojznačnosti a e, nemají přístup k humanitární pomoci a přitom ji nejvíce potřebují. Děkuji vám. Já vám také děkuji a slovo má pan generál Ganašia. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byl generál, pokud to tak mohu říci, nyní jsem nezávislý konzultant a poté, co jsem odešel z aktivní služby, se snažím podporovat humanitární organizace právě v té civilně vojenské oblasti. E, zanedlouho budu poradcem švýdské organizace, která se zabývá reformou odvětví bezpečnosti. Také chci říci úvodem, že jsem vlastně jediný voják, který jsem eh, byl pozván, což je docela zajímavé. Já jsem nazval svou prezentaci Humanitární prostor a svoboda eh, pro vojenské akce. Je zajímavé, že jeden z aspektů, eh, které přetrvávají v paměti z eh, operace EUFOR Čad Středoafrická republika, se týkají toho, jak Evropská unie vlastně přizpůsobila své prostředky vzhledem k nebezpečné eh, situaci v Čadu a jak se jí podařilo nastolit dostatečnou a poměrně výjimečnou důvěru vůči humanitárním organizacím. Tato operace byla především poznamenána paradoxem, který je třeba třeba vysvětlit, abychom si uvědomili složitost vojenské akce v případě humanitární krize. Náš mandát se týkal ochrany obyvatel, ale neměli jsme právo se rozmístit na hranicích mezi Čadem a Súdánem. Naše operace byla operace přechodná, měla směřovat eh, vlastně k eh, rozmístění eh, jednotek OSN, ale Čad na tom neměl zájem. EU chtěla upevnit svou bezpečnostní a obranou politiku, ale země, která poskytla nejvíce vojáků Francie, byla úzce svázána s Čadem dohodami o vojenské spolupráci. Naši protivníci nebyli čačtí povstalci, ale skupiny banditů, eh, které v podstatě chránila téměř organizovaná beztrestnost na etnickém základě čadská vláda evidentně přijala rozmístění zahraničních jednotek na svém území pouze proto, že od toho očekávala nějaké politické a vojenské e, potlačení povstalců, ale neměla příliš zájem na ochraně vlastního obyvatelstva. A právě v tomto paradoxním prostředí jsme byli rozmístěni. Ta situace byla na začátku složitá, my jsme navázali první kontakty s humanitárními organizacemi a agenturami. V podstatě tím konečným paradoxem bylo, že tyto první kontakty byly velice pozitivní a slibovaly eh, zdravé a dostatečné vztahy na to, abychom mohli splnit svůj úkol eh, my jsme vlastně ten úkol měli jednoduchý. My jsme prostě měli chránit, chránit a chránit. Chránit eh, zranitelné obyvatelstvo, vysídlené uprchlíky, místní obyvatele, bylo to zhruba 400 tisíc lidí, měli jsme na to méně než 4 tisíce vojáků, přičemž jsme se pohybovali na ploše, která byla, eh, odpovídala polovině Francie. Neměli jsme se vlastně vměšovat do humanitárních eh, činností. Bylo tam v podstatě 2000 lidí, zhruba desítky organizací, které ovšem měly různé statuty a hm, politické postavení. Pak jsme také měli chránit místní obyvatelstvo, eh, které nebyla schopná chránit vlastní země samozřejmě často je chránila pouze slovy, nikoli skutečnou činností, jak to o tom hovořil pan Mountain. My jsme tedy zcela jasně a až radikálně upřesnili, že ta naše mise je především vojenská, že budeme tedy postupovat vojenskými metodami zcela nestraně, neříkám neutrálně, aspoň v rámci možností. Neměli jsme tedy ten rozpočet takzvaný SIV MIG, což je eh, civilně vojenská spolupráce. Eh, a eh, samozřejmě jsme se nemohli tedy zabývat těm dobýváním duší a srdcí já už jsem tady hovořil o těch paradoxech, které tam vznikly. Ještě se to vlastně zkomplikovalo útokem povstalců na Džamenu 15 dní po příchodu vlastně toho našeho štábu a navíc tam jsme také čelili velkým logistickým problémům. Pan Kušner přijel na konci února navštívit Čad a v Gozbejdě před humanitárními pracovníky prohlásili, že je třeba učinit maximum, aby ti vysídlenci se vrátili domů ještě před obdobím dešťů a že by to byl opravdu velký úspěch pro EUFOR. Toto prohlášení vytvořilo velké dilema pro vojáky, jako jsem byl já. Protože na jedné straně to prohlášení ministra zahraničí Francie jsem eh, tedy eh, nemohl chápat jako nějaké operativní pokyny, ale samozřejmě nemohl jsem je ani úplně pomíjet vzhledem k jeho úloze v celé operaci a vzhledem k politickým vztahům mezi vlastně eh, Čadem a zástupcem Evropy, kterým byla právě Francie. Eh, pak eh, vlastně eh, Vysoký komisariát pro uprchlíky ve své zprávě uvedl, že navracení vysídlenců nebude jednoduché vzhledem ke složitým podmínkám, za nichž opustili své domovy. Navíc naše složky neměly žádný mandát podílet se na akcích tohoto návratu, kromě toho, že jsme mohli vylepšit jejich bezpečnost a podporovat zastoupení Evropské komise a především došlo k velkému brutálnímu narušení vztahů s humanitárními pracovníky eh, jak to bylo uvedeno i ve zprávě Oxfam. A já jsem tedy musela přejmout základní rozhodnutí, jak eh, vše vyjasnit. Eh, pro mě bylo tedy nejjednodušší nebo nejvhodnější eh, říci si, že je třeba pochopit eh, důvody narušení těchto vztahů a obnovit důvěru humanitárních organizací spíše, než že bych jenom eh, podlehal nějakým prohlášením, jejichž cíl jsem sám nechápal. Já jsem byl voják, který zodpovídal za situaci v terénu a zodpovídal jsem vlastně za situaci vůči 25 dalším zástupcům, kteří měli na starosti tuto evropskou operaci. Já jsem se tedy snažil znovu obnovit tyto vztahy vztahy, protože byly zásadní pro to, abych mohl splnit svůj vojenský úkol a mohl svobodně konat. Byla to tedy ta mise ochrany civilistů, která už tak byla velice složitá. Museli jsme zcela revidovat náš postup eh, a vztahy s agenturami prostřednictvím OCHA. Snažili jsme se tedy nastolit nové vztahy. Já jsem se rozhodl, že eh, se pokusím zjistit, proč ty humanitární agentury jsou tak skeptické a kritické. Zjist, chtěl jsem zjistit, jak vlastně fungují v té své každodenní práci. Tyto osobní vztahy v podstatě pokračovaly během celého mého 1,5 eh, letého pobytu. Snažil jsem se skutečně eh, osobně jednat s těmito humanitárními pracovníky a zároveň jim vysvětlit, jak to my jako vojáci chápeme. Tyto osobní vztahy byly zcela zásadní. Umožnily zajistit určitou konzistenci našich vztahů a to i přesto, že prostě se tam střídali eh, různé eh, kontingenty vojáků a také nám to umožnilo zajistit lepší spolupráci civilní a vojenské složky. Ty každotýdenní schůzky eh, jsme tedy zavedli a v podstatě se tam byli všichni plnoprávně zastoupeni. Zavedli jsme také systém informování prostřednictvím takového týdenního newsletteru, který se distribuoval prostřednictvím OCHA, kde jsme také uváděli vlastně časy našich konvojů pro ty, kteří by chtěli využít. Analyzovali jsme bezpečnostní eh, otázky, mm, také jsme zavedli eh, vlastně určitě jednotky eh, na žádost eh, humanitárních organizací. Naši specialisté tak napomohli vlastně eh, pohybu všech po silnicích v období dešťů. Podporovali jsme také vlastně bezpečnost letu díky našim přibližovacím radarům. Také jsme se účastnili workshopu na takovou vojensko-civilní osvětu. Já jsem tam vystupoval, vysílala jsem tam své specializované jednotky, ale také logistiky a um, vlastně uh, velitele jednotlivých jednotek. Uh, pokud jde o humanitární projekty, snažil jsem se uh, vlastně pomáhat zase prostřednictvím OCHA. Závěrem bych řekl, že těch 10 tisíc evropských vojáků, kteří postupně v Čad sloužili během této operace, se opravdu hodně naučili o humanitárním světě a o vztazích, které je třeba navazovat, abychom mohli navzájem respektovat své úkoly. To znamená na straně jedné humanitární prostor, na straně druhé vojenská činnost. Pokud jde o operaci v Libyi. Zdá se, že tam už se tedy přihlíží k těmto ponaučením, především se přihlíží k ústřední úloze OCHA a k respektování zásad z Oslo. A já doufám, že i naši nástupci budou tyto zásady používat. V podstatě jednotlivé eh, zásady jednotlivých aktérů je třeba respektovat a slučovat zároveň to s přístupem založeným na dobré vůli. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. Chtěla bych jenom upřesnit, že jsme se snažili ze strany Evropské služby přizvat eh, zástupce vojenských orgánů, a, eh, podle, ale ukázalo se, že je téměř nemožné tady mít eh, jednu vojenskou osobu navíc. Takže to je jenom pro upřesnění. A slovo má paní Ingrid McDonald, která je zodpovědná za osvětovou činnost v, Nor- v Norské radě pro prchlíky. Um, Děkuji. Dovolte mi nejprve, abych i já z, eh, vyzdvihla eh, to, že jsem velmi ráda, že tady eh, mohu být a hovořit k vám. My jsme organizace, která existuje již hruba 60 let. Zabýváme se především prací s přesídlenými osobami. Snažíme se tedy Eh, řešit i to, co tady naznačili dřívější řečníci, to znamená, že se hned eh, pustím do těch praktických otázek. Já jsem strávila několik let v Afganistánu, pracovala jsem tam eh, na několika intervencích, dlouho jsem tedy předsedala pracovní skupině a také využívám své zkušenosti ze Sudánu a Dovolte mi, abych se do toho na to podívala z praktického hlediska. Pokud jde o ty zásady, tak samozřejmě, že jde o vnímání a o akceptanci, o přijetí. Když jsme byli nedávno na eh, Filipínách a snažili jsme se tam řešit eh, ten nejdalší konflikt, který v tuto chvíli na světě je, tak celá ta eh, otázka akceptance je naprosto zásadní. A to znamená, že my využíváme tyto e, zásady v tom smyslu, že se snažíme reagovat na potřeby lidí, aniž bychom e, se přikláněli na tu či onu stranu. To znamená, že my Eh, chceme, abychom žádnou z těch stran konfliktu nebyli považováni za eh, ohrožující eh, složku toho konfliktu. To je velmi důležité. Dneska bych se chtěla soustředit především na vojenské mezinárodní složky, protože to je podle mě jedna z nejdůležitějších výzev, které budeme do budoucna sdělit, čelit mezinárodní vojenské síly a mimořádné konfliktní situace. Eh, v Afganistánu jsme eh, často hovořili o pokynech. Máme tu vojenské pokyny, které byly vytvořeny před několika lety a já eh, s ostatními lidmi jsme zhruba tři roky strávili tím, že jsme se snažili tyto pokyny uvést ve skutek. Musím říct, že je to dobrý dokument, ale že ve skutečnosti se nám je nepodařilo realizovat. Má to mnoho důvodů a já bych se ráda soustředila na některé z nich. Jedním z hlavních důvodů je to, že celá ta otázka e, Té kampaně je problematická. Slyšeli jsme mnoho o tom, že chceme tedy stabilizovat ten region, ale v podstatě šlo o ochranu složek. Mnoho těch vojenských aktérů chtělo ochránit vojenské složky, chtěli tedy získat eh, na svoji stranu eh, místní obyvatelstvo za tímto účelem. V Afganistánu jsme eh, zažili to, že nevládní organizace měly problémy s tím, že pracovali ve stejném prostředí jako my, eh, měli eh, tam vedle sebe vojenské složky, které vypadaly podobně, dělali podobné věci, dělali například i lékařské zásahy. To znamená, že v noci je nebylo možno rozlišit. Vojenské e, složky potom po šesti měsících přestaly tyto věci dělat, když přišlo nové vedení a musím říci, že 20 let tu, e, činnosti tu najednou zmizelo. To znamená, že z praktického hlediska je potřeba to rozlišit. Nejde o to, abychom hovořili o zásadách, jde o to, abychom hovořili o tom, co to znamená v praxi. Eh, ti lidé, eh, kteří dříve měli přístup k lékařské péči, najednou nem, ho najednou neměli. To je ta důležitá věc. Nejde o to, že bychom tady pocitovali nějakou lítost. Eh, někdy máme pocit, že vojáci tedy pocitují velkou lítost tváří v tvář tomu místnímu obyvatelstvu. Já si myslím, že si zároveň musíme uvědomit, že jsme zkušení profesionál, profesionálové. Já jsem na tom pracovala velmi dlouho, to znamená, že do toho, co dělám, vnáším eh, mnoho zkušeností. V Afghánistánu jsme uh, zažili to, že jsme eh, tedy rozdávali vybavení a druhý den jsme zjistili, že to vybavení prostě bylo rozprodáno na černém trhu. To byla špatně zaměřená pomoc. Lidé, kteří byli slepí, dostali nějaké pomůcky, dostali pomoc, ale e, každý se snažil tedy z toho získat jenom peníze. Zároveň jsme zažili takzvaný efekt BBC. Je e, velmi snadné e, rozdávat knihy nebo satelity nebo jinou techniku. Já si myslím, že armáda je tady v úplně jiné situaci, protože právě to, to obyvatelstvo chce vidět. Vidět. Oni eh, nechtějí vidět tu skutečnost vojenských bojů. Oni chtějí jinou pomoc. A proto je tady problém s, eh, se zapojením vojenských složek do eh, těchto konfliktů. Vždycky, když jsme bojovali těch regionech, tak jsme si uvědomili, že je tady e, velmi složitý vztah směrem k obyvatelstvu. Další otázka, která byla e, velmi důležitá, e, je to, že ne všechno se děje záměrně. My používáme stejná vozidla jako armáda. A bylo to tak, že na ně se tedy nezaměřovali. Eh, když jste tedy eh, našli eh, nějakou skupinu v terénu, a tak jak jste tedy mohli rozlišit, jestli je to vojenská skupina nebo skupina za nevládní organizaci? Samozřejmě civilisté nejsou legitimní cíl a my jakožto ten příslušný subjekt máme povinnost chránit civilisty. Myslím, že Velice užitečné by bylo zamyslet se nad tím, jak v podstatě zajistit provádění těch pokynů. A to je eh, věc, kdyby se, která kdyby se nám podařila, by byla velice užitečná. Velice rychle ke stabilizaci. Eh, eh, stabilizace samozřejmě napomáhá čelit povstalcům. Důležité je, abychom v podstatě zapojili i ty eh, humanitární práci do té otázky řešení konfliktu je třeba si vždycky uvědomit, kdo ten konflikt, konflikt vyvolává a proč. Ovšem civilisté vždy eh, čelí největším problémům školy, eh, zdravotní střediska, učitelé, eh, lékaři. To jsou vlastně nástroje v tom konfliktu. Oni jsou tam vlastně i poté, co odejdou vojáky, oni v podstatě musí přijímat různá opatření. A pokud je využijeme jako součást toho naš, těch nástrojů v konfliktu, tak samozřejmě zvyšujeme jejich ohrožení. A to je veliká um, obava právě toho přechodného období v Afghánistánu. Až odejdou vojáci, co se stane s těmi lidmi, eh, kteří vlastně dostávají tu pomoc? Co se stane s humanitárními pracovníky jako my, když oni odejdou, pokud budeme v podstatě eh, vnímáni tak, že jsme vlastně spolupracovníci té druhé strany konfliktu. Takže z hlediska vlastně eh, odstranění toho rizika je to velice důležité. Pak je tady ještě otázka toho, vnímání, jak o konfliktu hovoříme. Často vidíme různá prohlášení týkající se humanitárních pracovníků a ten výraz humanitární se třeba používá i v souvislosti s Libií, kde vlastně nedávno jeden vrcholný představitel řekl, že Libie je humanitární válka. To je uh, velice eh, obtížně vysvětlitelné v terénu, když chcete říct, víte, my nejsme součástí tohoto konfliktu, my tady jsme jako humanitární pracovníci, když v podstatě všichni ostatní o tom mluví jako o humanitárním konfliktu. To je velký problém. Potom z praktického hlediska bych ještě chtěla zopakovat, že Účinné mechanismy koordinace jsou velice důležité. Úloha OCHA v tom je zcela zásadní, v tom vztahu civilní eh, vojenské složky eh, a samozřejmě to je důležité i v tom konfliktním prostředí. To se zaslouží podporu. Také úloha ECHO je důležitá, protože to je nezávislá organizace, hlavní dárce a jeho působení v terénu je důležité, protože oni prosazují ty eh, hlavní zásady humanitární pomoci a eh, to my vítáme. A teď už vidím, že musím skončit, takže děkuji. Merci beaucoup. Mnohokrát děkuji. Takže teď začneme s otázkami a odpovědmi. Slovo bude mít pan Šula. Promiňte, neznám jeho jméno, ale ten pán vedle mě <laughs> po pravé ruce píše velice nesrozumitelně, takže je to pan Šnelar? Lituji. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já si myslím, že informace, které jsme obdrželi, byly velmi dobré, protože my jsme byli před několika lety eh, v Kongu eh, s valným shromážděním AKT. Musím říci, tady, musím tady vylíčit svoji zkušenost. Byl jsem velmi, velmi ohromen eh, vývojem v tomto regionu. Samozřejmě, že je to ještě celá řada potíží. Tehdy jsme z toho nezískali dojem, že by tady byl nějaký konflikt s východem země. Vy jste to teď popsali úplně jinak. To znamená, že pravděpodobně tady dochází k vývoji, která zase eh, je k vývoji, který je zase znepokojivý. To znamená, že se eh, této zemi budeme muset opět eh, věnovat. Já bych se rád zeptal, jak to v té zemi vypadá, jestli řádně proběhly volby. Já vím, že současný eh, prezident dostal na východě hodně eh, hlasů, to znamená, že bych se eh, chtěl zeptat, jak to vypadá s jeho trvalým protivníkem, konkurentem, který tehdy ty volby eh, prohrál, ale je nadále politicky aktivní. Jak vidíte ten proces voleb? Protože to samozřejmě neustále představuje zdroj konfliktu. Eh, rebelové na východě se snaží získat eh, stále větší moc a tím by tedy opět mohl propuknout vojenský konflikt. A ve mně to vzbuzuje velké obavy. Děkuji. Euh, tak já vám hned dám od, mm, slovo, abyste mohl odpovědět, protože zatím tady nemáme další otázky. Aha, ještě pan Gerenc. abyste jste mi to tady ani nenapsal, vy už jste asi unavený. Tak eh, pan Gerenc nejprve. Já já jsem se pořádně nepřihlásil, takže neobvinujte z toho svého souseda. Takže já mám několik otázek k Afganistánu. Já se snažím vždy pochopit ty pravé důvody, které stojí za ohrožením humanitárních pracovníků v terénu. Na začátku byla vojenská operace, která vyhnala talibance, která se tedy pokusila zničit základny Talibanu. A po 11. září, respektive po 11. září tady proběhla tato operace. A potom proběhla další operace, která už měla spíše mírový charakter. Nicméně došlo možná k určitému spojování ze strany místních lidí těchto dvou operací, takže si říkáme, jestli právě to není jeden z důvodů, proč humanitární pracovníci byli ohroženi. Za druhé, myslím, že tedy humanitární pracovníci a vojáci asi nejdou moc dobře dohromady. Uvedu příklad. Existují nevládní organizace, které odmítají jakékoliv spolufinancování svých operací, pokud se jejich země angažuje v nějakém konfliktu. Já vím, že například jedna organizace odmítla nese angažovat v Kosovu, ale odmítla jakékoliv spolufinancování ze strany zemí, které se na tom konfliktu nějak podílejí. A já bych se tady chtěla zeptat paní McDonald, jestli tito humanitární pracovníci jsou bezpečnější, nebo co se cítí bezpečněji potom v tom konfliktu, když se jakoby odstřihnou od jakýchkoliv uh, finančních vazeb se zeměmi, které tam v tom daném konfliktu se nějak vojensky zapojily. Pak mám ještě další otázky, ale možná je položím až posléze. Dobře, pak tady mám ještě eh, otázku ze strany paní Cimer. Jeden řečník hovořil o tom, že zásahy humanitárního charakteru ze strany armády vedou k tomu, že je to jakýsi proces učení. Ti příslušníci armády se na tom hodně naučí o humanitární pomoci, ale myslím si, že e, je problematické vycházet z toho, že takovéto e, konflikty, konfliktní situace, které zažíváme, Eh, v Afganistánu nebo někde jinde, že to je taková, takové učiliště pro tu armádu? Je to vůbec přijatelné? Je to možné, aby vojáci, ať už eh, pracují v americké armádě nebo jinde, je možné, aby se dostávali do těch eh, nejtěžších konfliktů, aby byly vystaveny psychické zátěži, zapojeny do bojů a potom navíc mají být schopni přepnout na humanitární pomoc. Já bych ráda pouze upozornila na proces, který v tuto chvíli eh, probíhá ve Spojených státech proti eh, americkým vojákům, kteří zabili uh, civilisty. Já se tedy ptám, jak můžete vážně očekávat, že lidi, uh, kteří jsou po celá léta zapojeni do takovýchto konfliktů, budou schopni důvěryhodně a vážně poskytovat humanitární pomoc. To je něco, co je pro mě naprosto nepochopitelné a podle mě se tady opět zavírá začarovaný kruh a já zkrátka říkám, že to nestačí, že nestačí říct, že tady probíhá určitý proces učení Oni přece musí být schopni se eh, konfrontovat se svou vlastní zkušeností. Nenalháváme si tady něco. Pan, pane Šnery, chcete upřesnit otázku? Eh, dobře, takže pokud je o otázky, tak ještě jednu hned doplním. Bylo velmi zajímavé slyšet to, co říkala paní McDonald. Eh, mě taky trochu udivilo, že jste zažila mnoho konfliktů v terénu mezi civilní a vojenskou složkou toho konfliktu. To mě trochu udivilo, přičemž musím říct, že právě to, co řekla paní Cimr, není tak úplně přesné. Samozřejmě, že tady máme e, ten trend, že na jedné straně se musí bojovat. Nikdo tam nejde proto, že by chtěl prostě bojovat e, Eh, všichni to dělají pro blaho společenství. To znamená, že se eh, může stát, že pak dělají i ty jiné věci. To je naprosto normální proces. Já nevím, jak to vidí paní McDonald, protože ona s tím má velmi hluboké zkušenosti, bohaté zkušenosti z mnoha zemí zemí neustále je potřeba eh, přepínat mezi těmi vojenskými zásahy a humanitární pomocí. Já si myslím, že to zkrátka musí jít v ruku v ruce, ale eh, z toho, co jste říkala, jsem pochopil, že je tady spíše konfliktní vztah než nějaká spolupráce, takže k tomu bych rád slyšel ještě nějaká vysvětlení. Děkuji. Pus, mnohokrát děkuji. Nyní odpovědi, kdo začne? Jak chcete? Chcete začít? Um, just to talk about the security Co se týče bezpečnosti humanitárních pracovníků a co se týče financování. Je to velice složitá věc, ale zároveň je to poměrně jasné. Když jsem byla v Pakistánu a v oblasti, která nyní spadá pod KPK, tak tam v podstatě máte jednu organizaci, která Eh, financuje. A pokud byste třeba od nějaké organizace, eh, tady dané organizace, která, které se tam chovají nepřátelské pocity, přijali peníze, tak se tam prostě skončili. V Afghánistánu eh, tam to bylo trochu něco jiného, kde v podstatě jsme někdy byli chápáni jako součást té protipovstalecké strategie v podstatě oni to chápali jako, že třeba lžeme jedné straně konfliktu. Mohli jste dostávat financování od nějakého dárce, ale to nebylo tak důležité, pokud to bylo skutečně eh, pouze pro, čistě pro humanitární potřeby. Potom jsme to mohli jakoby ospravedlnit těm místním obyvatelům a i dalším částím, ča, eh, stranám konfliktu protože tady jde o to, jak v podstatě eh, dokážeme řídit to vnímání nás samotných a naší činnosti. A to vnímání tam bylo tak, že nejsme používáni jako nástroj jinou stranou konfliktu. Ale v případě KPK to bylo trochu jiné. Takže samozřejmě vždycky eh, třeba udělat takovouto analýzu a k tomu přizpůsobit bezpečnostní opatření. Samozřejmě nezávislé financování je vždycky důležité, a takže když potom máte třeba finanční prostředky, například ECHO, ECHO je chápána jako nezávislá, neutrální, tak to samozřejmě pro naše operace bylo velice důležité. Pokud jde o ten proces jaksi dalšího uh, poučení, podíváte-li se na Afghánistán, tak tam je 42 národů, které se podělejí na těch vojenských eh, operacích 100 tisíc vojáků, eh, je tam eh, řada lidí, kteří se tam vlastně střídají každé tři až šest měsíců. Jak se z toho chcete ponaučit? Je to, je to složité, je to určitý experiment na civilním obyvatelstvu. A to se zase vrací k tomu bodu, o kterém jsem hovořila, že tam je třeba mít skutečně experty. Humanitární pracovníci jsou experti, víme, co děláme, máme různé postupy, eh, způsob, jak profesionálně odvádět svou práci. Takže jde o to zajistit, abychom skutečně podle toho postupovali a řádně reagovali na ty potřeby, protože to je ta nejúčinnější cesta, jak vyhovět potřebám tamního obyvatelstva. Nejsem si úplně jistá eh, tou, eh, tou vaší otázkou, jak jsem to vyslechla z překladu ohledně eh, toho, že byste chtěla slyšet více informací o konfliktech mezi humanitárními pracovníky a vojáky. Ano, ten konflikt tady je, je tady velká frustrace, ale někdy samozřejmě eh, se ty humanitární pracovníci a vojáci lépe chápou, protože my uznáváme, že vojáci tady jsou prostě na řešení konfliktu, humanitární pracovníci tam jsou, aby zmírnili utrpení, které ten konflikt působí. Jsou to různé úlohy, různé cíle. Problém je, když se do toho vloží politika. Politika toho, jak se snažíme vlastně rozdělit peníze nebo jak se snažíme vlastně zastřít ty dělicí linie. Já jsem pracovala i pro vojáky, takže myslím, to není vždycky ten konflikt, eh, ale mám pocit, že spíše to je problém politické strategie, která někdy stírá ty dělící linie mezi eh, humanitárními pracovníky a vojáky. Eh, Mnohokrát děkuji. Kdo by teď chtěl eh, pohovořit? No ano, děkuji. Nejprve odpovím na jednu otázku, jak to dělal někdo, kdo mě před, předcházel před mnoha a mnoha lety, pokud jde o otázky mezi eh, civilním obyvatelstvem a eh, vojáky. Možná je to tak trochu eh, na humornou notu. Pokud jde o... Nemůžeme popsat otázky mezi civilním obyvatelstvem a vojáky v Čadu jako příběh lásky. Vím, že se to takto normálně nepoužívá, ale musíme se... Víme, že to začne, snažíme se to udržet a nevíme, jak to skončí. A se, se všemi, se všemi výkyvy. Může se to to stát vážněji, nebo Možná, abych odpověděl přímo na otázku, kterou položila paní Cimer, týkající se učení. E, nechci, aby tady byla dvojznačnost, že 10 tisíc vojáků, evropských vojáků se něco naučili. My jsme nejeli do čara, abychom se něco naučili, my jsme tam měli dělat svoji práci. A jenom jsem řekl, že tady se, jsme něco objevili, což je lepší, než se naučili. E, naučili jsme se, možná jsme se tam naučili nové know-how, možná humanitární pomoc a došlo tady k určitému objevu. Tady e, tito vojáci a důstojníci e, prostě se otevřeli vůči nikoliv novému know-how, ale novému světu objevili to jako jejich civilní kolegové z Evropské komise, troufnu si říci, e, sund, od, Eh, oni eh, sňali evropskou značku ze svých vozidel a to bylo pro ně velice důležité, protože museli vysvětlit, že to mělo nějaký důvod, ať to bylo správně či nikoliv, ale že tam nějaký důvod byl. byl to, bylo to pro ně překvapení a oni objevili, že neměli dělat žádné projekty u obyvatelstva vedle nějž žili, že nebyli podporováni humanitárními Eh, organizacemi, které měly práci v táborech a jinde, ale že to byly prostě vojenské akce, ochranné akce a vyžadovalo se po ně know-how, vojenské know-how pomáhat obyvatelstvu. A nebylo to pro ně jednoduché, především ti, kdo měli zkušenost z Afganistánu. Eh, nebylo pro ně jednoduché, aby objevili, že ta force protection, jak kterou jste citovala, neměla eh, nějakou eh, dopadovou studii, nebyla to, nebyla to žádná dopadová studia obyvatelstva, ale že to mělo posloužit vojákům. A to byla nebylo to pro ně jednoduché objevit, že tady se e, nedostanou do srdcí a myslí obyvatel, který představuje asi 60 různých etnických skupin. Museli postupně připustit e, aby, a na, museli se naučit místní kultuře a objevili, že se nedostanou e, k jejich srdcím a myslím. Hearts and minds. Takže tady by došlo k určitému poučení, lepším slova smyslu, otevření eh, vůči eh, lidem eh, u těchto vojáků, které mohli to potom použít někde jinde, ale nepřímo ještě zodpovím na jinou věc. Snažil jsem se vás sil, velice intenzivně požádat o pomoc, aby všechny země, které zastupujete, se snažily nalézt doktrínu ochrany obyvatelstva, civilního obyvatelstva. Nic takové neexistuje a tady je velice bohatá literatura, ale bohužel neexistuje žádný dokument týkající se doktríny. Je to velice složité, svízelné. Sešel jsem se se zástupci eh, zemí, které vysílaly vojska eh, pod vlajkou OSN a měli byste podpořit toto úsilí, aby každý z nás mohl dělat své povolání. Je passe la parole Předávám slovo pan Kabamba. Panu Kamamba, mnohokrát děkuji za otázku. Je tady otázka to e, negativního vývoje. Od posledních voleb v roce 2006 tady zůstala celá skupina celé skupiny, které nejsou kontrolovány a to na celém východě naší země od severu až po hranici, eh, až po jihovýchodní hranici Kongo. Tyto skupiny jsou stále eh, aktivní a vlastně eh, když se podíváme na to násilí, tak vlastně žijí z hrabování přírodních zdrojů a tady dochází ke konfuzi. Vzhledem k tomu, že tady je 8 tisíc modrých helem vojáků na místě, aby zajistili ochranu civilního obyvatelstva ale i když je to zcela jasné, jaké je jejich angažmá, tak ty eh, modré helmy nepůsobí, jak by měly. A je tady když je tady masivní přítomnost eh, těchto helem, nezajišťuje ochranu civilního obyvatelstva, což je součástí humanitární pomoci. Takže máme velké problémy, abychom se dostali k obyvatelstvu, které bylo postiženo. A v těch povstaleckých skupinách jsou tady místní povstalecké skupiny, končské, a pak to jsou cizí skupiny Burunds, z Burundi, Ugandy, a dokonce se říká o sudánské, dokonce se říká, že tam jsou i sudánské skupiny a, z, a samozřejmě také z Rwandy. Tak eh, tady je ta dvojznačnost, vzhledem k tomu, že tady je spousta skupinek, které tvoří eh, nepříjemnou situaci na jihovýchodě eh, u civilního obyvatelstva a musíme si klást otázku týkající se voleb. Tady je to jasnější. V této části je nutno identifikovat většinu voličů vzhledem k konfliktům, které tam probíhají a vzhledem k táborům, které mm, existují tam na východě je tady velký problém pro obyvatelstvo, aby se přihlásili. A e, pak je tady ještě otázka financování mm, v otázce voleb současné financování neumožňuje Demokratické republice Kongo eh, financovat budoucí volby. A je tady další problém, je tady ochrana těchto voleb. Vzhledem k tomu, že už máme problémy s různými povstaleckými skupinami, které působí na východě země, ochrana je stále větším problémem tu ochranu musíme ještě propojit s oslabením prostředků OSN. I když Monusko je jedna z největších misí, je tam 20 tisíc mužů a ještě civilní eh, pracovníci a to handicapuje ochranu, to znemožňuje ochranu eh, voleb. A dále eh, u rozmístění nového orgánu to je volební nezávislá národní komise, která eh, je ještě v přípravné fázi a nedokázala se ještě prosadit. Vzhledem k všem těmto problémům z mého stanoviska snad eh, ty volby budou asi odsunuty, aby se mohly mm, konat v lepší, za lepších podmínek v roce 2000, nikoli v 2011, ale 2012. Takže vzhledem k těmto problémům ještě další aspekty vaší otázky jaké jsou tady prognózy a kontext mm, volební kampaně. Eh, vzhledem k tomu, že došlo k změně eh, ústavy, že už máme jednokolové volby, nikoli dvoukolové eh, aby se eh, podpořil odcházející prezident. Proč? Hlasování je regionální. Čili voliči hlasují pro kandidáta svého regionu a těžko budou hlasovat pro kandidáta z jiného regionu protože je tady ta otázka blízkosti a je jasné, že východ je nejvíce osídlen a když, eh, jsou, eh, když tam, se, eh, tam je zajištěno více voličů, tak samozřejmě ten, kdo chce mít svůj elektorát na východě, tak by mohl použít využít těchto hlasů, ale 2006 tady byla kampaně týkající se eh, založená na míru a e, mysleli, tady byla představa, že tady jde k nějakému dopadu, nebyl. A kdo tady je proti? Eh, Jean-Pierre Bemba, ten je teď v Kodani a v Hágu eh, před Mezinárodním soudem za zločiny proti lidskosti a je tady další kandidát, bývalý oponent, který byl vždy protivníkem Obutoa a který se pustil do volební kampaně. On není ani z východu, ani ze západu, on je z centra, takže ty, ty dvě velké části jsou silně osídleny, střed méně. Takže nemůž, s tím se nedá tak počítat, protože vzhledem že tady je nespokojenost některých voličů, tak je možno, on může tedy získat určitý počet hlasů. Ale matematicky řečeno mohu říci, že má těžkou pozici a že asi těžko vyhraje v těchto volbách. Tak to je vše, pokud je tuto otázku. Děkuji. Ještě tady byla otázka pana Gerence, než přejdeme ke třetímu poslednímu panelu. Ano, já bych se chtěl vrátit k té problematice vojáků a humanitárních pracovníků. Pokud vojáci dělají i humanitární práci, tak se dá říci, že to jsou vlastně humanitární pracovníci v uniformě. A pak máte ale humanitární pracovníky bez uniformy. A když máte humanitárního pracovníka s uniformou a bez uniformy, kteří tedy pocházejí, řekněme, ze stejného politického prostředí, řekněme EU, tak je to problém, protože se za sebe navzájem zaměňují. A poté, co odejdou ty humanitární pracovníci v uniformě, zůstanou ti bez uniform a ty jsou stále v nebezpečí. Říkáte, že echo, a to jsme rádi, je vnímáno jako nezávislý zdroj financování. To znamená, pracovníci ECHO by v zásadě měli být v menším nebezpečí, protože jsou lépe vnímáni než ostatní. Ty humanitární pracovníci zůstávají v terénu po omezenou dobu, zatímco pracovníci spolupráce, kteří se podílejí na tom rozvoji v pravém slova smyslu, tam zůstávají velmi dlouho a přitom nejsou vlastně financováni ze stejných zdrojů. A to mě vede k závěru nebo k takové e, žádosti či otázce, abychom zajistili bezpečnost všech, tak by možná bylo moudré jasně rozlišovat mezi Evropskou službou vnější činnosti, který má vlastně i politickou odpovědnost za humanitární činnost, od činnosti rozvojové v tom pravém slova smyslu. Nebylo by uh, smysluplné takto jasně rozlišit mezi těmito dvěma složkami? Já tu otázku kladu znova, protože paní Eštonová má zřejmě spíše takovou vágní představu o tomto tématu. Já jsem položil otázku ohledně toho, co by se mohlo stát, kdyby ten rozvojový rozměr se dostal do střetu s třeba tím vojenským rozměrem. Jak by se vlastně tento střed mohl vyřešit. A moje otázka směrovaná na vás je tedy taková, zda si myslíte, že bychom si se nad tím neměli zamyslet, jasně rozlišit mezi Evropskou službou vnější činnosti a tím druhým aspektem. Protože pokud eh, vlastně odejmeme humanitární práci ten, ten neutilitární povahu, tak jsme prostě eh, v háji, abych to tak řekl a to potom už eh, vlastně nepomůže lidem. Ale musíme si uvědomit, že ta rozvojová pomoc v pravém slova smyslu je něco jiného a je vždy třeba vlastně sloužit účelu rozvoje té druhé strany, které vlastně my chceme pomoci. Ta otázka je samozřejmě ožehavá, ale to neznamená, že bychom si ji neměli klást. Chce někdo na to zareagovat? Pan Kabamba. Děkuji mnohokrát za tuto otázku. Možná část odpovědi spočívá v jasné definici misí. Když hovoříme o vojenské akci, tak ty vojenské akce často nejsou jasně definované. Část může být jasně definovaná v různých rezolucích, přijímaných rozhodnutích, ale pokud jde o realizaci těchto rozhodnutí, tam potom často dochází k velkým nejasnostem. Také to vyp- Vyplývá z toho, že se provádí přibližná předběžná analýza o tom, jak ta situace v terénu bude vypadat. Rozhodneme se tedy pro vojenskou akci, protože to bereme tak, že to bude vlastně první krok k řešení nějakého problému a v druhé fázi to potom umožní tam vlastně nasměrovat pomoc, která musí být poskytována v bezpečných podmínkách, aby se dostala až k tomu postiženému obyvatelstvu. A vlastně to zmatení nebo nerozlišování mezi těmi dvěma aspekty je, vede k tomu, že dnes prostě často se pohybujeme v takovém nejasném prostředí. A to se týká vlastně i bílých eh, modrých přelep. Dnes se hovoří o druhé generaci mořských modrých přelep, které by v podstatě měly být vícefunkční. E, vlastně umějí zorganizovat volby, postavit mosty, chránit obyvatelstvo, válčit, e, umějí vlastně prosazovat spravedlnost a tak dále a tak dále. A podle mého názoru prostě to nejde dostat se z tohoto nejasného prostředí dokud se nevyjasní zcela přesně, jaké jsou úlohy a úkoly eh, při provádění těch rozhodnutí, protože ta rozhodnutí jsou eh, přijímána na vyšší úrovni, ale když se potom dostaneme do terénu, eh, tam samozřejmě ten, ten úkol se může nějak trochu pozměnit, aniž by se změnil ten výchozí text. Paní McDonald. Děkuji. Myslím, že z hlediska mnoha nevládních organizací eh, je třeba oddělit tu humanitární práci, tu humanitární část. To je zcela zásadní politizace. Eh, humanitární práce má praktické dopady, to známe eh, i v současnosti z Afganistánu. Nevládní organizace vůbec se říkají, jestli mají spolupracovat s OSN. Poté co se stalo po těch um, útocích na OSN, protože už i OSN je politizovaná. Uh, bylo by opravdu tragické, kdyby se tohle stalo s ECHO, protože ECHO je velice důležitý dárce humanitární pomoci. Musíme být ještě opatrní na jednu věc. Je tady ještě otázka rozvoje. Eh, v Afganistánu prostě jsme zaznamenali, že vojáci třeba distribuují překrývky, potraviny, stany. Eh, to je humanitární pomoc. A pak se říkalo, všechno ostatní je rozvojová pomoc. Tak to ale není. Pokud jste v nějaké konfliktní situaci, tak tam jde o to, jak se vlastně daří oddělovat civilisty od té politické a vojenské akce. Takže je třeba skutečně niancovat, i když se hovoří o rozvoji. Humanitární akce musí být určitě oddělená, ale také základ dobrého Eh, rozvoje by měl, eh, neměl být veden politikou nebo vojáky. Takže i pokud jde o rozvoj, tam také musíme zajistit, že nedojde k jeho politizaci a militarizaci. Já to považuji za velice důležitou otázku, to, co jste uvedl. Nemohu přímo zodpovědět vaši otázku, na to nejsem dost kompetentní, ale využiji toho, abych a tady toho ještě zneužiji, abych vás upozornil na eh, téma, které je zblízka či z dálky eh, nazýváno ve Spojených státech Stabilization Industry, to znamená soukromé vojenské eh, organizace, a které jsou předmětem této diskuze a zítra budou bez uniform také použiti ne stejnými lidmi, ale budou vycházet z jiných principů realizace, než ty, které používají humanitární organizace. Tyto, ty, to je vlastně průmysl. A ta stabilizace překročila stádium urgentnosti a naléhavosti humanitární pomoci. A tady toho efektu ochrany, bezpečnosti překročilo to do určité, určitých technických oblastí, doprava, komunikace a sanace, zdravotnictví a teď se dává do problému eh, rozvoje, pokud vím. A teď bychom měli přistoupit do, k panelu číslo 3, nebo můžete položit otázku až potom, ne? Protože všechno propojeno byl bych rád, kdybychom si zapamatovali, že tato otázka by měla být jas, více ujasněna. Ten pro, pro, politický problém stojí před námi. Nejde o to, abychom bránili humanitární pracovníky. Ano, ty chránit musíme, ale chránit i ty, kdo zůstanou déle v terénu a e, kteří jsou vystaveni stejnému nebezpečí. A pakliže na druhé straně ten fakt, že se tady vytváří takové vnímání, že echo je neutrální, pak musíme e, e dělat aby všechny zdroje byly také vnímány jako neutrální. Jinak z toho musíme vyvodit eh, důsledky eh, v, ve službě pro vnější akci. Plně s vámi souhlasím. A nyní vám navrhuji, abychom přistoupili k panelu číslo 3, protože jsme dospěli ku konci tohoto slyšení. Pan mm, Marta Lacour je delegátem pro odbor eh, vojenských sil v bruselské kanceláři CICR, pak Antoine Gerard, který je ředitelem eh, Bureau de liaison v Bruselu pro OCHA a paní Farah Karimi, která je výkonnou ředitelkou Oxfam Novib. A zapomněla jsem poděkovat eh, těm řečníkům, kteří právě odešli od předsednického stolu. Voilà, nous allons peut-être commencer. Takže můžeme začít, abychom nestráceli čas. Slovo předám panu Martinovi Lakůrovi. Máte to v PowerPointu, aha. den, velmi děkuji za pozvání, děkuji za to, že máme možnost eh, k vám promluvit. Trochu se obávám, že celá řada věcí z toho, co jsem si připravil, se bude opakovat. Nicméně, zároveň mám pocit, že někdy opakování není zase tak špatná věc. Dovolte mi, abych začal tím, že eh, se podíváme na tu taktickou úroveň, na tu úroveň toho bojiště. Dovolte mi, abych eh, se jako někdo, kdo je součástí armády a kdo zároveň pozoruje to politické dění, politické rozhodování, abych se k tomu vyslovil. To, co vidíte právě na tabuli, bylo řečeno eh, našim složkám v Afganistánu před několika lety. Dovolte mi, abych řekl, že jsou v této větě nebo v tomto poselství čtyři základní informace. Za prvé, přibližnost, odolnost eh, humanitárních subjektů, v tomto případě eh, Mezinárodního výboru Červeného kříže. To všechno je tedy uznáváno. Veřejnost uznává, že Červený kříž je na blízku v těchto konfliktech, že pomáhá a e, toto nám řekl extremista, terorista. To musíte mít na paměti. My jsme tedy blízko, jsme velmi vytrval, vytrvalí a jsme po boku obyvatelstva. A to všechno je uznáno. Zároveň jsme neutrální a to dokonce i ve velmi polarizovaném prostředí, jakým je Afganistán. Zároveň můžeme překonat kulturní rozdíly. Můžeme je překonat, ne úplně naplnit. E, tento člověk e, tedy chápal našeho delegáta jako člověka ze západu. Není pochyb o tom, že eh, se můžeme ptát i na to, jak je to financováno, ale v každém případě je to tak, že neutrální eh, pozice Červeného kříže je předpokladem toho, abychom byli v Afganistánu přijímáni. To je velmi technická mm, záležitost, technická informace z bojiště, tak říkajíc. Vůdce Talibanu Eh, řekl to, co jsem eh, právě promítl a nyní ukážu něco, co je takovým opakem. Opačné prohlášení pana Rasmusena, eh, které bylo předneseno v Chicagu v roce 2010. Jde o koncepční otázky, opustili jsme to bojiště, ale opět tu vidíme stejné věci, o kterých jsem hovořil. Jsou to věci, které se prolínaly celým dnešním dopolednem jsou tu dva, dvě základní neporozumění. Za prvé jde o to, že všichni jsme na jedné lodi v tom daném kontextu. To přece není pravda. My jsme všichni ve stejné řece, ale nesedíme ve stejné lodi. A pokud nyní e, přejdeme k těm e, vojenským otázkám, tak armáda má pravděpodobně velmi silnou loď, ale e, většinou je to tak, že humanitární organizace mají sice e, křehká plavidla, ale zase znají terén, znají tu řeku, tak jak to řekl ten e, představitel Talibanu. My většinou se pohybujeme v daném prostředí po celá léta nebo dokonce po celá desetiletí. To znamená, že to nedorozumění, že jsme všichni na jedné lodi, je dáno asi tím, že sdílíme stejné te- uh, eh, kulturní pozadí, že nás spojuje kulturní pozadí. Nejme tomu to, že jsme působili ve francouzské armádě. Je uh, obtížné pochopit, že švýcarský zástupce Červeného kříže není úplně ve stejném postavení. Druhé nedorozumění, které tu je, je se týká neutrality. A generální tajemník Rasmussen říká to, že nevládní organizace považují neutralitu za jakýsi svatý, svatou zásadu. My tady bojujeme za zásadu neutrality a není zřejmé, že neutralita je pouze prostředkem k dosažení cíle. Je to něco, co nám to umožňuje, je to naše, náš operační nástroj. Další poli, prosím. Dovolím si na této folii pouze zopakovat, že ne všichni eh, subjekty aktéři sdílí stejné cíle. Druhá obrážka. Měl bych doplnit to, že pokud nějaký humanitární zásah funguje, tak ty humanitární pracovníci nejsou součástí mírotvorného procesu, nejsou to mírotvorné subjekty. Pokud by byly, eh, mírotvornými eh, složkami, tak by byly eh, všu, nebyly všude tam, kde je potřeba humanitární eh, pomoc. To znamená, že oni si vybírají, kde chtějí pomoci a nejsou tedy pokud si někdo vybírá, kde chce pomoci, tak není humanitárním pracovníkem. Neutralita, další bod. Jde o osobní chování, o chování celé instituce, tak, aby bylo zřejmé, že ta instituce je neutrální, ale projevuje se to pouze ve skutcích, jinak to nic neznamená. Další folie, prosím. Většina eh, věcí již zazněla, proto to projdu velmi, velmi rychle. Ale dovolte mi pouze říci, že eh, ten rozdíl nespočívá v tom, jestli máte na sobě uniformu nebo ne. Ten rozdíl nespočívá v tom, jestli nosíte zbraň a nebo ji nenosíte. Samozřejmě, že to eh, je určitý rozdíl, ale je to rozdíl mezi politickou akcí, což není žádná nadávka, prosím, berte to tak, a akcí humanitární. Právě v tom je ten zásadní rozdíl. Já si myslím, že Eh, ta diskuze o těch civilně vojenských zásazích, o té vzájemné eh, spolupráci se točí právě kolem tohoto rozdílu, že je to rozdíl mezi vojenským, politickým a humanitárním skutkem. Vztahy mezi civilní a vojenskou složkou. Mezinárodní výbor Červeného kříže Eh, eh, vždycky říkal, že se nikdy nesmíme eh, oddělovat od že Červený kříž vznikl na bojišti a pokud pracujete v Červeném kříži, tak zkrátka jste každodenně na bojišti a musíte mít vztah s armádou, jinak to nejde. Máte Eh, vztah se státními, nestátními složkami, s policií a tak dále. Není možné, abychom naplňovali svůj mandát a neměli zároveň vztah eh, s armádou. Protože pracujeme ve stejném prostředí, musíme dosáhnout toho, mm. aby nás armáda přijala, aby nás akceptovala a eh, právě to je důležité. Eh, my jsme diskutovali eh, o Libii, diskutovali jsme o bezpečnostních otázkách a neustále musíme vysvětlovat, že když hovoříme o bezpečnosti, tak nežádáme o ochranu. Pouze žádáme o to, aby tady probíhala koordinace našich postupů, abychom eh, tady mohli fungovat v našich pozicích, protože ta koordinace a sdílení informací je prostě klíčová při zajišťování bezpečnosti. A konečně bych rád řekl, že vojenské operace obecně řečeno aktivují humanitární operace, ku příkladu Červeného kříže. Vojenské operace totiž vedou k tomu, že jsou tu lidé, kteří jsou zranění, přesídlení, e, jsou tu oběti války a právě to je prostředí, ve kterém my pracujeme a proto musíme být v neustálém dialogu s příslušnými orgány, tak abychom mohli vyvíjet naše ochranou činnost. Poslední příklad. Před dvěma lety jsem byl v Kandaháru eh, na bojišti a Dostali jsme se eh, do toho velení, byli jsme tedy tři v autě, měli jsme na, našem, na, měli jsme na autě logo Červeného kříže. Eh, byli jsme tam čtyři. Č, Eh, čtvrtá osoba v podstatě již nebyla živá, byla to mrtvola, mrtvé tělo. Eh, nikdo tam eh, nejeden proto, aby vrátil mrtvolu. Rodina té osoby by nikdy nepřijela do vedení na to, aby si odnesla eh, svého mrtvého rodinného příslušníka. Jsou z toho zřejmé dvě věci. Za prvé, pokud někdo eh, ze složek ISAF zavolá eh, Červenému kříži, abychom tedy učinili toto humanitární gesto, tak to, k tomu je samozřejmě potřeba koordinace. Je potřeba, aby někdo, kdo tady má to, kdo je součástí toho velení, byl srozuměn s tím a rozuměl tomu, co dělá Červený kříž a zároveň to předpokládá to, aby Červený kříž kříž byl eh, neutrální a nestraný. A eh, je vidět, že to velmi funguje a někdy je to jediný způsob, jak můžeme pracovat. Eh, ukazuje se to i dnes v Libii, kde Červený kříž je takřka jediná organizace, která je v Mestratě, v Bengázi, v Tripolisu. Skutečně to funguje. Děkuji za pozornost. Merci beaucoup. Je vais... Děkuji vám. Nyní dostane slovo pan Gerard, který je ředitel styčného úřadu OCHA v Bruselu. Děkuji paní Štrefler Děkuji také eh, o zájem poslanců tohoto výboru. Je to určitě velice důležité téma. Já jsem si říkal z toho, co jsem tady dopoledne slyšel, jestli bychom neměli ten název trochu rozšířit a eh, říct, hovořit o dělící linii mezi humanitární pomocí a politikou. Díky prezentaci generála Ganaši, a k tomu se ještě vrátím, se ukázalo, že ty e, vztahy mezi humanitárním pracovníky a vojáky už se zlepšily. Moje prezentace e, vychází z toho, co už tady zaznělo, ale především se týká toho, proč my, jakožto OSN, nebo koordinační orgán OSN chceme věnovat právě eh, pozornost tomu, aby aktéři, jako je Červený kříž a další organizace, mohli skutečně vést tu svou práci. Jak říkal Peter Zangler, neměli bychom to vnímat nějak dogmaticky. Nemůžeme říci, pokud se ne, vám nelíbí moje zásady, já je změním. My prostě se musíme těch svých zásad držet a snažit se o to, aby je ostatní pochopili. Nebudu se eh, vracet k tomu, proč tyhle zásady máme. To nejsou nějaké zásady, které prostě tady vznikly včera, to jsou zásady už dlouhodobé a ukázaly se jako oprávněné. Jak tady říkal dnes dopoledne Ross, a to je opravdu kritická věc, jak vlastně bránit humanitární prostor před těmi politickými zájmy. To je právě ta politizace humanitárního prostoru, jinými slovy. A to je věc, kterou se zabýváme z našeho pohledu jakožto OCHA, úřad OSN, tak to zde v Bruselu tedy vnímáme ve vztahu s Evropskou unií a také s NATO. Řekl bych, že úspěch našich vztahů s politickými a vojenskými představiteli EU v podstatě vedle vede k vytvoření určitých vodítek. Když hovořím o vodítkách nebo instrukcích, neznamená to, že by tedy humanitární pracovníci někomu jinému ty vodítka vnucovali. Vodítka slouží k vedení, byla dojednána. Podíváte-li se na vodítka pro vztahy s vojáky, to není, že by humanitární pracovníci řekli vojákům, tohle jsou mé pokyny, má vodítka, já se toho musím držet. Je to vlastně společná práce. A mám pocit, že to si někdy dostatečně neuvědomujeme. A tedy MCD a to jsou ty prostředky vojenské a civilní ochrany, vždy jsou dojednány i s vojáky. Proč? Protože my chceme ty naše vztahy nějak kodifikovat. Chceme si být jisti, že hovoříme stejnou řečí, aby nedocházelo k nějakému rozdílnému chápání. A proto si myslím, že zdůrazňování vztahů mezi humanitárními pracovníky a politiky je další věc. Já to znám z, nevládní, z některých nevládních organizací, eh, že někdy to je trochu složité. Je to složité, aby nebyli chápáni tak, že se drží nějakých politických mandátů nebo politických názorů. A proto kombinace eh, subjektů, jako je Červený kříž, jiné nevládní organizace a uh, Eh, OCHA v rámci OSN plus další subjekty, jako je ECHO nebo švédské či britské jednotky. To je všechno důležité, protože naším úkolem především je chránit ten humanitární prostor. Chtěla bych také zdůraznit to, že v EU a díky vaší práci, paní Štrefler, a zvláště na lednovém plenárním zasedání e, se to ukázalo také. Teď už tady je určitá podpora politického orgánu, evropského politického orgánu, který si uvědomuje důležitost nezávislosti a těch našich zásad. Koncensus, který vznikl s podporou poslanců tohoto parlamentu, ukázal, že tady existuje podpora těchto hlavních zásad ze strany Evropského parlamentu, ale i komise a rady. A to je docela důležité. My jsme měli radost, že při definování eh, Evropské služby vnější činnosti v červenci eh, se parlament zase znovu vrátil k tomuto konsenzu. Já vím, že čas běží a chtěl bych tedy zdůraznit dnes, co se podařilo dosáhnout na tom kritickém příkladu Eufor Libye. Eh, každý to má trochu jako v, v paměti jako příklad určitých vztahů. Pro mě to je spíše příklad vztahu mezi humanitárními pracovníky a politickými orgány. A jak vlastně touto cestou lze na pomoci vojákům, aby pochopili, co mají dělat, co nemají dělat. To je velice důležité. Nejprve musím uznat, že Evropská unie a její tedy politická moc se v podstatě dohodla na tom, že do té své terminologie zahrne i ty humanitární zásady a také postupy, které jsou uvedeny v těch vodítkách. To znamená, vyzývá OCHA, aby vlastně získala i podporu eh, vojáků a to je velice důležité. Je to obsaženo i v usnesení rady, tato žádost OCHA se tam projevila. Další věc, kterou chci říci, a už o tom mluvil i profesor Kabamba, že mandát rezoluce Rady bezpečnosti také zahrnuje vztahy mezi politiky, humanitárními pracovníky a vojáky. I když ti humanitární pracovníci jednají nezávisle, tak eh, Rada bezpečnosti OSN N eh, přijala usnesení 1973, která se liší od usnesení 1975 o pobřeží Slonoviny. Liší se od rezoluce, která se týká Konga. A já myslím, že musíme ukázat, že skutečně politika tady sehrává svou úlohu, má svůj smysl protože samozřejmě má vliv na to, jak potom budou žádat vojáky o plnění svých misí. Takže to je zajímavá věc, kterou je třeba se zabývat. Myslím, že ten příklad EUFOR ukázal, že politici se dohodli, že budou prostě sehrávat tuto úlohu, že eh, neumožní vojákům, aby prostě v Libii dělali nějaké konkrétní akce. Nechci se vracet k tomu, co tady eh, eh, řekli už předřečníci, ale chci zdůraznit, že je jasné, že nejde o to, že by humanitární pracovníci nechtěli vojáky. Neměli bychom je eh, stavět nějak proti sobě. E, a generál eh, Ganaša řekl, eh, že vlastně tady opravdu ty dvě eh, skupiny jsou schopny spolu hovořit a bylo by asi nesprávné to prostě nějak zjednodušovat, říkat, že prostě problém je v tom, že vojáci a humanitární pracovníci spolu nechtějí mluvit. Myslím, že se to může lišit v různých situacích a jde tady především o to, že v situaci, jako bylo třeba Haiti, jsme viděli, jak moc humanitární pracovníci vlastně potřebovali ty vojenské prostředky na podporu své práce, protože v této konkrétní situaci eh, ty vojáci vlastně byli určitou přidanou hodnotou v řešení krize. Takže musíme opravdu být opatrní, když děláme takovéto zkratky. Nefunguje to, protože vojáci nemluví s humanitárními pracovníky a obráceně. Takhle to není. Kodifikace vztahů se opravdu zlepšila a já poměrně eh, často se pohybuji v prostředí EU i v prostředí NATO. A je velice zajímavé, že to poučení, eh, které získalo NATO z, eh, od Pakistánu, u pakistánských povodní vlastně na to bylo příliš aktivní v podpoře eh, humanitárních pracovníků, v podstatě navzdory jejich přání. A na to je třeba být opatrný, abychom to tady nesměšovali. Budu muset končit, takže bych ještě řekl, že konkrétně odpovědnost OCHA jednat s politickými a vojenskými subjekty, zůstane i nadále. A není to proto, že eh, OCHA má koordinační úkol. Nechceme tím nějak ohrozit eh, naše zásady. My se dnes především snažíme zajistit, že tady dojde k správnému pochopení těch zásad práce a že humanitární pracovníci, vojáci i politici si uvědomí své jednotlivé úlohy, zodpovědnost a mandát. No, dobré, děkuji. Slovo má paní Karimi, výkonná ředitelka uh, Oxfamu Novit. Um, dank mevrouw de voorzitter. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych vám poděkovala za pozvání na toto slyšení. Díky své dnešní účasti mám možnost promluvit eh, z hlediska Oxfamu. Oxfam Novib Eh, nyní se eh, přeruším, sedíte všichni tlumočení dobře, tak to funguje, to je skvělé. Oxfam Novib je členem mm, svazu Oxfam organizací. Jsme <clears throat> součástí sítě 48 organizací, které působí ve více než 80 zemích. Pracujeme dlouhodobě. Eh, to znamená, že jsme zapojeni do dlouhodobých humanitárních projektů a naši humanitární pomoc také spojujeme s bojem proti chudobě. Jsme totiž přesvědčeni o tom, že je možné bojovat proti chudobě ve světě a že je možné chudobu úplně vymítit. Já jsem obdržela slovo jako poslední a zároveň mám najít nějaký nový pohled na celou věc, což samozřejmě není vůbec jednoduchá záležitost. Je tu celá řada věcí, eh, ke kterým se také hlásím. Jsou tu věci, se kterými souhlasím, například to, že i Oxfam je proti eh, militarizaci a politizaci eh, humanitární pomoci, protože to bohužel snižuje efektivnost humanitární pomoci a bohužel je to tak, že v důsledku toho dlouhodobě klesá důvěryhodnost mezinárodní humanitární pomoci a mezinárodního společenství vůbec. Slyšeli jsme o to, že jde právě o ten způsob, jak nás lidi vnímají, jak nás vnímá místní eh, společenství jde o způsob, jak jsme jako humanitární organizace vnímání. A musím říci, že v posledních letech tady e, došlo k velmi negativnímu vývoji. V, e, v únoru Oxfam e, vydal zprávu s názvem Whose Aid Is It Anyway? Či je to vlastně pomoc? A v této zprávě jsme se snažili Eh, zaznamenat a vysvětlit, k jakým tendencím v poslední době dochází. Pokusím se z toho vystvihnout ty nejdůležitější body. Nevím, do jaké míry to souvisí s tím, co tu již zaznělo. Pokud se podíváte na eh, tu zprávu a musím říci, že v té zprávě najdete velmi uh, důležité údaje, tak zjistíte, že 25 pomoci, kterou poskytuje Evropská unie a e, její členské státy, se v minulých letech soustředily na tři státy Irán, Afganistán a Pakistán. Já se domnívám, že tento údaj jasně ukazuje, že politické úvahy jsou rozhodující při výběru zemí, kterým bude poskytnuta humanitární pomoc. Zajímavá je mm, jedna země, a to Irák. V roce 2008 Evropská unie a její členské státy investovaly v Iráku 5 miliard dolarů. Jednalo se o humanitární pomoc Iráku a v roce 2009, poté co velká část složek, eh, vojenských složek z Iráku odešla, se tato částka rapidně snížila z 5 miliard na pouhých 225 milionů dolarů, což je samozřejmě jasný důkaz toho, jak to funguje. My se domníváme, že takovýto vývoj je velmi, velmi negativní a že má neblahé důsledky jak pro rozvojovou pomoc, tak pro humanitární pomoc, protože obě složky naší práce jsou, jak je vidět, spojeny s politickou rovinou. Jsem poslední řečnící dnešního dopoledne a i já bych si chtěla vzít za příklad Afganistán, protože Afganistán je takovým modelem, který jasně ukazuje, že tady dokázalo k mnoha negativním tendencím. V Afganistánu působíme od roku 1982 to znamená, již delší dobu spolupracujeme tady s místními organizacemi a společně se snažíme potírat chudobu. Já jsem se právě vrátila z Afganistánu. Z Afganistánu jsem se vrátila před několika dny a pokud si uvědomím, jak to vypadá v Afganistánu, tak uh, mohu říci, že v tuto chvíli dochází k jistému přechodu, přerodu uh, humanitární agenda a agenda rozvojová se dostává do vleku vojenského, vojenského odvětví, vojenské složky. Vůbec se tu nehovoří o tom, že bychom tu měli nezávislé vojenské vedení. Samozřejmě, že existuje takzvaný integrovaný mandát OSN a OCHA, ale nikdo není schopen převzít to vedení, které bychom v dané situaci potřebovali. Pojďme se podívat, jak to konkrétně vypadá. Vypadá tak, že v důsledku tohoto přechodu eh, je tu očekávání, že vojenská opatření budou nabývat na intenzitě. Že zároveň budou nabývat na intenzitě i Eh, různá preventivní opatření, protože jsou to velmi eh, citlivé regiony, které se mohou stát, stát zdrojem konfliktu. To znamená například provincie Helman. My ale v Afganistánu potřebujeme nezávislý huma- humanitární mandát, tak abychom mohli spolupracovat se všechny, všemi stranami, které se účastní tohoto konfliktu, abychom tedy měli možnost poskytovat naši humanitární pomoc. Zároveň se ale myslím, že bychom měli dbát na to, aby byla zachována i práva tamnějších občanů. Proč to říkám? Myslím si, že je tu sledována velmi zvrácená politika a že bychom se z toho měli zásadně poučit. Armáda se totiž snaží o rychlé zisky. Quick Wins. Prostřednictvím těchto krátkodových projektů se snaží získat e, oblibu u obyvatelstva, snaží se, jak se e, obrazně říká, získat jejich e, mysl a srdce, protože dosavadní vývoj samozřejmě vytvořil příkop bariéru mezi tamnějším obyvatelstvem a těmi mírotvornými složkami, ale zároveň si musíme uvědomit, že je tu i e, bariéra mezi e, tamnějším obyvatelstvem a celým mezinárodním společenstvím, ale také mezi obyvatelstvem a e, vládou. A to tedy znamená, že bychom potřebovali specifický vývoj, který by zajistil stabilitu Afganistanu. Ale bohužel musím konstatovat, že k takovému vývoji tady nedochází, protože se příliš mnoho sází na ty krátkodobé cíle, snažíme se dosáhnout příliš krátkodobých efektů. Lidé najednou eh, slyší o tom, že se do země investují miliardy dolarů, ale neuvědomují si, že to zároveň vede k tomu, že rozvoj v dané zemi mm, se nemusí zlepšit dlouhodobě a proto e, musím konstatovat, že svých cílů v Afganistánu jsme nedosáhli. Nepodařilo se nám mm, posílit vládu. Tím se také dostávám ke konci svého příspěvku. Podle mého názoru je to velmi důležité. Musíme se e, poučit z vývoje v Afganistánu. Musíme zachovat nezávislost humanitárních organizací a humanitární pomoci vůbec. A kromě toho musíme v rozvojové pomoci mít na paměti především chudobu a její potírání. Musíme se distancovat od politických cílů, protože humanitární pomoc nesmí být podřízena politickým cílům. Důvody, které to má, jsme si dneska vysvětlili. Zároveň jsme si vysvětlili, že ECHO je považována za nezávislou organizaci a tak tomu musí být i nadále. Mezinárodní vojenské prostředky, o tom tady byla řeč, to všechno je důležité. Byla, byla to řeč o EUFOR, ale musíme ty vojenské zásahy, vojenské prostředky chápat je vždycky jenom jako poslední možnost. Děkuji. Já vám děkuji. Pan Gorec. I když tři projevy nejsou proto, abychom je brali dohromady, ale a, spíš, aby nám usnadili náš úkol. Otáz, teď vracím se k otázce, kterou jsem již položil. Vyslechli jste naše řečníky, že jsou tady případy, kdy vojáci i humanitární pracovníci se dohodnou a jsou tady případy, kdy to, které to prokazují, ale eh, ne vždy a musíme dát pozor ještě, že jsou místa, naštěstí tam byli e, vojáci, jinak by se vůbec nic nepohnulo ku předu. Jinak by nepřišla pomoc eh, takovou rychlostí, jako bylo nutné. Především ta eh, velice intenzivní americká humanitární pomoc. A teď se dostávám k tomu, co řekla paní Karimi, která má opatrnější přístup než, os, než ty druzí dva řečníci Rád bych slyšel od všech tří řečníků, zda na úrovni Evropského institucionálního systému se domnívají, že je nutno ještě něco udělat, aby všechny subjekty mohly svou funkci plnit za těch nejlepších podmínek, nebo zda ten systém, který jsme teď vypracovali, je opravdu nek plus ultra, nebo zda je nutno v tom ještě něco změnit. Možná, že e, zástupce Mezinárodního červeného kříže i jsou, jsou možná místa, kde vy s tou aurou e, nestraného subjektu, vy také tam můžete e, řídit své pracovníky, jak, bu, jak budete kvalifikovat politickou pomoc, která vám pomáhá tam umístit své pracovníky, nebo e, E, které jsou věci, které by se neměly překračovat ani e, v Červeném kříži. Kdo začne s odpovědí? Prosím. Pan Lakur. Ano, pokud je o tu vaši otázku. Co stanoví tu, tu, tu červenou hranici? Jsou zde kontexty, kde CICR i když nemění modus operandi, i když nemění svou identitu, nemá prostě přístup. A to z bezpečnostních důvodů k, k obyvatelstvu, kterému by chtěl byla tato organizace pomáhat. Co tedy znamená, jak, jak tedy vypadá ta hranice, která se nesmí překročit. CICR je na tento výbor je tedy e, nazván Safe Environment. Humanitární organizace buď bude měnit práce, nebo se bude přizpůsobovat, nebo eh, poskytovat bezpečnost tam, kde není na nejvyšší úrovni, ale velký rozdíl spočívá v tom, že být obětí životního určitého prostředí a být eh, obětí přímých hrozeb a tady potom vyvstává to stop. Je to velice jasné a myslím, že to platí pro ostatní organizace, které se pohybují ve stejných situacích. Když se cítíme e, přímo atakováni, takže pak zastavíme veškeré operace, to je zcela jasné. A teď je evidentní, že Eh, v humanitární komunitě, v humanitárním společenství eh, jsou různé způsoby, jak čelit eh, nebezpečí. Spojené národy mají systém klasifikace nebezpečí, ne proto, že by byli odvážnější, bychom byli odvážnější, ale máme jinou identitu při operacích. My zůstáváme trochu déle. Ale stává se, že musíme také odejít těchto situacích bych řekl, že to je právě proto, že v tomto kontextu není žádný politický přístup, že tady je prostě takové bujení, řešení a že je zkrátka eh, nemožné přežít v takovémto prostředí a nikdo, a prostě nikdo by tam nepřežil. Víme velice dobře, že jsou subjekty, pro něž ten fakt, že jsme neutrální, nezávislí že, a že jsme nestraní, a to jak pak si tak e, jinak, tak prostě uděláme, co je možné, to víme a snažíme se vyhnout tomu, abychom nevytvořili prostředí, které by podpořilo takovéto extrémní chování vůči humanitárním činnostem. Děkuji vám za otázku, ale nevím, jestli jsem ta správná osoba, která by na to mohla odpovědět z hlediska institucí, protože já nespadám pod evropské instituce, ale pracuji ve spolupráci s různými orgány eh, Evropské unie. Otázka znamen, z, zní, máme dobré nástroje, jsme dobře institucionálně eh, uspořádáni, abychom mohli dělat to, co po nás chcete. Už jsme to slyšeli od eh, Petra eh, eh, Zangla dnes dopoledne mezinárodní organizace, tak jak jsou uspořádaní s portfoliem, které spravuje paní komisařka pro humanitární záležitosti, čili tyto evropské instituce prostě, eh, je, tam je to úplně jasné, komise neví, co zase dělá jiný odbor. Vy sami ve své akci jste prokázali, a to na plenární zasedání od 18. ledna v Evropském parlamentu, že i vy můžete přepomenout povinnosti a nejenom humanitární povinnosti, ale také politické eh, povinnosti, aby humanitární akce probíhaly lépe. Já si myslím, že osobně, že máte dobré nástroje a jsem rád, že jste připomenuli ty kontexty, Haiti, to je prostě kontext, určitý kontext Libie, jiný generál eh, eh, Ganaša mluvil ještě o jiném kontextu, o Čadu. A je velice důležité abychom se řídili těmito zásadami, ale abychom mohli říci, že v tomto kontextu funguje takto a v jiném kontextu funguje zase jinak. A někdy e, jsou v tom naši posluchači zmatení. Proč přijímáte vojáky na Haiti, dokonce po nich voláte a proč je nepřipouštíte v Libii? Možná, že to není jenom institucionální problém, i když a Myslím si, že situace na Haiti, tam proběhlo určité objasnění úlohu Monitoring Information Center a SITCEN. Myslím si, že tam eh, došlo určitému překrývání eh, v tom vyzývání vojenských zdrojů, nebo v tom volání po vojenských zdrojích, ale je to spíše otázka dialogu a vzájemného pochopení. A ještě dnes osobně dostávám poselství od určitých velvyslanectví v KOPSu, kteří se domnívají, že zacházíme příliš daleko a že OCHA nechci říci pravomoc, ale ten fakt, že vlastně jsme určitým ukazatelem pro rozhodování KOPSu, abychom zjistili, zda budou vojáci vysláni do Libie či nikoliv. A já si myslím, že tady musíme se velice snažit, aby instituce fungovaly dobře a také se musíme snažit, aby institucionální orgány pochopily, že e, to probíhá e, i s ostatními a především i e, se spojenými národy. Nemusíte citovat, nemusíte nás citovat jmenovitě. Slovo předám paní Karemi. No, eh, ehm, Děkuji za tuto otázku. Oxfam byl aktivní v Afghánistánu od roku 82, jak už jsem říkala. A říkám to proto, že jsme tam byli vlastně dlouho předtím, než přišli vojáci. A budeme tam i po roce 2014. Já sama jsem byla v Afganistánu poprvé v roce 2000, kdy vlastně to tam ještě spravoval Taliban. Od té doby tam jezdím pravidelně A povšimla jsem si, že to není jen humanitární problém, ale že tam je problém i eh, s politickou agendou. To znamená, nejde jenom o to, <clears throat> že eh, bychom říkali, že je třeba rozlišovat mezi humanitární prací a politickou prací, to je samozřejmě nezbytné, ale je tady také otázka toho, co můžete dosáhnout eh, zásahem v takovýchto situacích kdy mezinárodní společenství by možná mělo být trochu skromnější. Eh, nemůže si představovat, že vojenským zásahem může dosáhnout nějakých význačných změn. Tak to tomu vždycky není. Vy jste také hovořil o institucionálním systému. My považujeme za velice důležité, aby bylo jasné, jaký rozpočet se používá. Samozřejmě je tady rozpočet na rozvojovou pomoc, který je důležitý, ale musíme si uvědomit, že tady jde o boj s chudobou, kdy hlavním cílem není zastupovat politické cíle Evropské unie. A to se někdy stává. Velice důležité také je, aby v rámci Diskuse o postavení humanitární pomoci, zařazení humanitární pomoci, eh, abychom to tedy nepodřizovalo, nepodřizovali zahraniční politice EU, protože to by bylo velice škodlivé. Čekám, jak to bude. Mám, do, mám pocit, že jsme dospěli ku konci tohoto slyšení. Dovolte tedy, abych poděkovala všem našim hostům všem řečníkům, všem účastníkům. Jsem eh, ve vší skromnosti ráda, že jsem mohla uspořádat tuto plodnou výměnu názorů a můžeme konstatovat, že vztahy mezi humanitárními pracovníky a eh, vojenskými silami se vyvíjejí dobře a pochopili jsme, že se navzájem potřebujeme. Abych převzala větu generála Ganasia, je to při respektování poslání jedněch a mise těch druhých jsem si zapamatovala jeden aspekt, jak je důležité, aby zdroje financování byly neutrální a myslím si, že na to musíme pracovat, není-liž pravda, pane Gorenci. A Všichni jsme zodpovědní za budoucnost humanitární pomoci a musíme vždy připomínat principy, nezávislost, eh, nestranost a to musíme zajistit, ať se děje, co se děje. A proto vás vyzývám, abyste v této práci pokračovali a abyste se s námi sešli na příštím slyšení, protože mám pocit, že jsme postoupili ku předu a toto slyšení si zaslouží Eh, další eh, opakování druhé, třetí, čtvrté. Takže všem vám vřele děkuji.